Dámy a pánové, zahájíme naše jednání. Ještě než začneme, chtěla bych připomenout, že pořád jednání jako vždy naleznete ve svých složkách. Pokud nebudete mít žádných námitek, můžeme pořád jednání schválit. Chci také připomenout, že schůzi, kterou jsme měli naplánovanou na zítřejší odpoledne, tato schůze byla zrušena. Proto náš výbor se tedy sejde dnes dopoledne, dnes odpoledne a zítra dopoledne. Dále budeme mít výjimečné zasedání v pondělí 24. února ve Štrasburku od 19 hodin do 21 hodin. Tam budeme hlasovat o zprávě kolegyně Del Castillo o Telekomu. Pan Langem. Geschäftsordnung. Paní předsedající, já bych měl pos, technickou poznámku. Zítra je eh, lhůta pro pozměňovací návrhy ke směrnici proti plast, odpadním plastům. Čili zítra máme termín pro podávání pozměňovacích návrhů. Hlavní výbor, tedy výbor pro Envy, chce nicméně již dnes rozhodovat. Já to považuji za neuvěřitelné pohrdání parlamentními procedurami a podle mého názoru je třeba, aby náš výbor protestoval. Není prostě možné, aby z důvodu toho, že spravodajka eh, ze strany zelených eh, už nekandiduje, eh, tak se snaží přes hlavy všech rychle zvládnout svoji agendu. Za druhé, sekretariát nám včera řekl, že v našem výboru mohou být pozměňovací návrhy podávány do zítřka pouze v angličtině. To je zase pohrdání právy poslanců. Čili tady dokonce už ani eh, stínoví zpravodajové eh, nemají právo se rozhodnout, v jakém jazyce budou pracovat. Já opět eh, žádám, aby toto bylo zrušeno, toto rozhodnutí a aby byly věci uvedeny do pořádku, jak je běžný. Děkuji kolegovi Angevou. Já naprosto souhlasím s tím, že jde o nepřijatelný postup a bezprostředně zašleme protestní dopis, který ještě teď připravíme předsedkyni výboru Envy. A seznámíme s tím všichni, kdo s tím mají být seznámeni. Nyní se tedy pustme do práce. Dnes dopoledne máme to potěšení, že je mezi námi generální ředitel pan Jan Smit, který nás bude informovat o aktuální situaci Horizontu 2020, na kterém jsme v uplynulém roce tolik pracovali. A po jeho úvodu budete mít možnost klást otázky a vyjadřovat se tomuto tématu. Pane Smysi, prosím. Very much, uh, Velice děkuji, paní Sartori, a chtěla bych vám všem popřát dobrý den a velice děkuji za příležitost, kterou mi dáváte k tomu, abych eh, krátce pohovořil o tom, jak to vypadá s prováděním programu Horizon 2020. Jak asi víte, už jsme eh, vypsali první výzvu, první, ehm, mm, první výzvy, bylo to v polovině eh, prosince. Myslím si, že je v pořádku, abychom my za komisi za vámi přicházeli a informovali vás o, o tom, jak vypadá ta první fáze a že také plně bereme v úvahu všechny vaše komentáře a zejména, že bereme v úvahu ty hlavní body toho programu, na kterých jste trvali. Chtěl bych se nejprve vyjádřit k celé věci, k celé řadě řadě věcí, o kterých, na kterých Evropskému parlamentu velmi záleželo, abychom ukázali, že Evropská komise se plně drží mm, interinstitucionální dohody, kterou jsme učinili ohledně programu Horizon 2020 a abyste viděli, že na 100% dodržujeme to, co bylo dodrženo na politické úrovni mezi parlamentem a radou. Program Horizon 2020 byl velice vřele přijat a myslím si, že můžeme být na něj hrdí. Celá část z vás se účastnila té zahajovací eh, části ve svých eh, zemích. Pan Hoyt byl v Německu také eh, i další zástupci eh, podle Malometumu komise tam byli zastoupeni. Tento horizont 2020 byl opravdu uvítán jak badateli, tak v soukromém, tak i ve veřejném sektoru a uvítali ho i občanské společnosti, například organizace pacientů, Jde o to, že lidé opravdu vidí tento program jako velký krok, velký skok vpřed. Myslím si, že Rada, parlament i komise na to mohou být hrdí v tom, jak se jim podařilo Eh, vytvořit tento program a formulovat tento program. Eh, máme zde trochu navýšení parlamentu, není to o tu částku, kterou chtěl Evropský parlament, ale stejně tak se jedná o výraznou částku navíc a myslím si, že i to je důležitý politický ehm, vzkaz, protože věda a inovace jsou jedinou částí toho smršťujícího se rozpočtu Evropské unie, který nakonec narostl. A je to také i díky vašemu výboru, že zdůrazňujete ehm, vědu a inovace. A myslím si, že to je další důležitý bod, že i když se ten celkový rozpočet je omezený, tak na vědu a inovace jde více peněz. Eh, myslím si, že díky Horizontu 2020 také přineseme více výsledků. Došlo také ke zjednodušení pravidel a postupů. Myslím si, že jsme také eh, přijali i inovativní přístupy, jak více zapojit malé a střední podniky. Eh, paní Sartori já bych chtěl možná nejprve projít stručně ty nejdůležitější věci, které jsou důležité pro váš výbor a konkrétně vám řeknu, jak to vypadá s těmito jednotlivými prvky právě v současné době. Začnu iniciativou, na které velice záležel panu Kasinovi a jedná se o inovace. V dohodě Horizon 2020 jsme se dohodli, že zde bude speciální pilotní program o zrychlené inovaci, Fast Track Innovation. Bude to na období 2015-2016. Eh, to tedy mělo být původně na toto období, ale my jsme se rozhodli, že hned, že nebudeme čekat. Už 16. prosince byl uspořádán seminář, který má právě se zamyslet nad tím, jak bude vypadat ten pilotní projekt. Eh, toho semináře tam je více než 130 eh, zúčastněných stran, eh, i Kasian se zúčastnil. Chceme na to celkem, na tento program v roce 2015, na ten program Fast Track Innovation vynaložit v roce 2015 100 milionů eur a v dalším roce 200 milionů eur, takže jsme velice rádi, že toto je vlastně, nebo vítáme ty první iniciativy, které mají formulovat, jak bude vypadat ten pilot. Evropský parlament také e, velice trval na tom, aby zde byly speciální programy pro malé a střední podniky, aby tam byl větší rozpočet pro tyto malé a střední podniky, abychom jim více, abychom věnovali více pozornosti. Filip Lambert hovořil o tom, že by zde měla být jedna speciální agentura právě pro malé a střední podniky, aby to nebylo rozprostřeno mezi ostatní agentury. Komise e, je právě odpovědná za řízení, takže Eh, komise si toto vyslechla a vytvořila speciální jednu agenturu pro malé a střední podniky. Takže i zde jsme vlastně do velké míry eh, vyhověli požadavkům Evropského parlamentu. Konkrétně se o to zasadil pan Filip Lambert, který právě volal po specializované agentuře pro malé a střední podniky, která bude znát specifické potřeby právě tohoto typu podniků. A v, té, v tom prvním kole výzev k podávání návrhů jsme se soustředili zejména na malé a střední podniky a už asi 516 milionů bylo vynaloženo právě na nástroje pro malé a střední podniky na to období 2014-2015. Čili toto je pro nás výrazná e, priorita a doufáme, že to nakonec bude úspěšné. Um a myslím si, že je výrazné to i ten procentní podíl na rozpočtu, který z celkového toho um, horizontu 2020 půjde na malé střední podniky. Evropský parlament dále zdůrazňoval energetiku. Energetice musíme věnovat velkou pozornost. Ehm, byla to paní Riera Madurel a další, také Jean-Pierre Odí, paní Edith Herzog. Ti všichni zdůrazňovali a potrhávali význam výzkumu v oblasti energetiky. Dále v, té, v, té prvním, v tom prvním kole pro e, výzev, e, v kterou jsme zahájili v prosinci, jsme e, také tomu dávali prioritu. 85% vůči 15%, to je tedy rozdíl nebo poměr v rozpočtu um, také uh, jde o to, kolik uh, vlastně zase chceme uh, ten rozdíl na fosilní paliva a jiná než fosilní paliva. Dále zdůrazňujeme také uh, partnerství soukromého a veřejného partnerství, třeba v období uh, palivových vodíkových článků. Takže i v tom budeme uh, velice Eh, užiteční a také chceme, také eh, máme zde 15% cíl, který se týká mm, využití na skutečném trhu a mm, i tyto věci jsou zahnuty v, té, v tom prvním kole pro výzvy pro podávání návrhu. Dále eh, se zde hovořilo o tom, že je důležité šířit vědecké poznatky. Jeden z vás byl pan Royal, ten právě eh, zdůrazňoval tyto návrhy, takže my jsme to rovněž eh, proměnili v prioritu. Máme zde tweening, eh, teaming, potom iniciativu Era Chairs, takže i těmto věcem Eh, Přečítáme velký význam. Například na jaře ve Varšavě se také uskuteční speciální konference na vysoké úrovni, kde budeme diskutovat o tom, jak můžeme šířit poznatky, abychom vyrovnali ty rozdíly ve znalostech a mm, ve vědeckém poznání v Evropě. Takže tomu také připisujeme eh, velikou důležitost. Myslím si, že zejména třeba v oblasti teamingu tam jsou vlastně zastoupeny speciální eh, instituce, už byly podepsány určité dohody a zde u teamingu hm, jsme svědky prvních eh, výsledků. Je to velice pozitivní a nadále tomu budeme přičítat eh, důležitost. Takže šíření těch vědeckých poznatků je důležité. Pan Nisterloj také zdůrazňoval možnost využívání strukturálních fondů a chtěl bych zdůraznit, že, se také, že také usilujeme o propojování jednotlivých programů, které existují na úrovni EU. Dále věda ve, eh, ve společnosti a pro společnost, to je také pro nás velice důležitý prvek a i vy jste usilovali o to, aby tam byla speciální rozpočtová linka. Opět, jak jsem ji říkal, v prosince byla ta první výzva pro podávání navrhu a v té, tam jsme vlastně zveřejnili čtyři výzvy pouze pro tuto oblast, takže i v této věci mm, postupujeme podle plánu, protože jsme se právě s vámi shodli na tom, že je důležité e, zatraktivnit e, studium vědy a mm, povolání, která jsou ve vědecké oblasti. Paní Pilar Castillo, paní Vicky Ford a další a i za komisi jsme zdůrazňovali e, také to, aby sociální vědy a humanitní vědy eh, byly podporovány, abychom dokázali řešit eh, velké společenské výzvy. Takže usilujeme také o to, aby sociální vědy a humanitní vědy byly nakonec pevně včleněny, včleněny do této oblasti. Zatím se nám to ještě úplně nepodařilo. Mm, už eh, jsme se, už, už zde máme určité téma, určitá témata. Týká se to třeba dopravy nebo zdravotnictví kam se snažíme včlenit i tato témata, ale myslím si, že více se na to soustředíme až v tom, v, té, v tom druhém kole. Takže zatím jsme na dobré cestě, ale potřebujeme ještě trochu pokročit. Pak je zde otázka genderu, eh, rovnovážného postavení žen a mužů. Celá řada z vás zdůraznila, že je důležité také mm, podtrhávat témata, která se týkají postavení eh, mužů a žen a že bychom se měli věnovat i specifickým tématům, která se týkají genderu. Zatím ještě jsme, e, nebo my jsme nestanovali cíl 40%, ale 50%. A e, usilujeme tedy o to, aby 50 členů poradních e, skupin byly badatelky, byly ženy, výzkumnice. Někdo říkal, že to není v praxi proveditelné, ale já si myslím, že pokud, je tam, pokud tam byl ten cíl 40%, 40 zastoupení, tak těch 50 tak to 50% není tak neproveditelné. Já si myslím, že budeme usilovat o to, abychom dosáhli toho výsledku a pokaždé, kdy vás, kdy vás navštívím, tak budu vás informovat o tom, jak se nám daří plnit tento závazek. Pak je zde ještě celá řada E, témat, která právě souvisí s genderem a chtěla bych ještě zdůraznit, že v, každém, e, v každé přihlášce, kterou obdržíme, musí ten e, žadatel zdůraznit, jak právě bere v úvahu prvky genderu. To je velice důležitá novinka, která vůbec vlastně má trošku změnit myšlení v té vědecké komunitě ohledně těchto věcí. Paní Madurello E, žádala speciální vědecký panel pro zdraví. My e, zatím ještě nevíme přesně, jak to naformulovat. Například e, na konci tohoto měsíce se bude konat speciální schůzka. Zatím se nám, zatím tedy v tom pokračujeme, ale je to dost složité, takže ještě to bude asi vyžadovat určitý čas. Další věc, zjednodušení eh, celého systému, to byl takový leitmotiv Horizontu 2020. Myslím si, že všichni, kdo zde sedíte v tomto sále, jste velice volali po zjednodušení. Máme zde mikrořízení, eh, máme zde přesun k systému, který je založen na důvěře. Také jsme eh, zkrátili dobu na um, obdržování na povolování grantů na 8 měsíců. Máme také speciální checklisty, speciální kontrolní seznamy, eh, které jsme vlastně prošli a eh, myslím si, že mm, ty vaše žádosti o zjednodušení se nám daří e, změnit. Ještě samozřejmě, toto je všechno teorie, uvidí se, jak to bude v praxi, protože tam se to může ukázat e, obtížné, ale opravdu usilujeme o to, aby se ty systémy zjednodušovaly. E, také budeme respektovat e, tu dobu pro udělení grantu a e, i další věci, které mají všechny vést ke zjednodušení. Takže zde opět postupujeme tak, jak bylo dohodnuto a přenášíme výsledky. E, to je ode mě asi v kostce vše. Chtěl jsem vám jasně ukázat, že strana komise plně respektuje to, co bylo dohodnuto. A v tomto kontextu bych ještě mohl říci, že jsou zde i ty mm, stěžení iniciativy, které e, jsou podporovány v Evropské mm, výzkumné radě. Díky vám se nám také podařilo téměř zdvojnásobit rozpočet pro tyto stěžení iniciativy. Teď se dívám na paní Angeliku Nibler, která tehdy opravdu tlačila vpřed tyto prestižní iniciativy, které nakonec e, z těch dětských e, Motiček už vyrostly a teď už jsou to vlastně velké, um, velká témata a i zde tedy mm, v těchto věcech, na kterých parlament trval, eh, jsme <clears throat> přinesli výsledky. Doufám, že se mi podařilo vás přesvědčit, že respektujeme dohodu, která byla učiněna na politické úrovni a že i my z naší strany uh, se snažíme za vámi přicházet a ukazovat vám, že jste opravdu ze 100%, nebo že, že opravdu ze 100% eh, dodržujeme všechno, na čem jsme se dohodli a že eh, vás o tom i nadále budeme pravidelně zpravovat. Děkuji. Direktor generále. Děkuji mnohokrát panu generálnímu řediteli. A nyní se můžete ptát na to, co vás zajímá. Jako první mám zapsané koleg, zapsaného pana kolegu Van Nistelroje, prosím. Děkuji, pane předsedo, paní předsedající. Eh, pár otázek. Jak to bude s platbami eh, v právě probíhajícím období? Eh, zdá se, že ten přechod ze starého finančního rámce do současného, že je to tam velmi natěsno. A zejména e, otázky, které se týkají převodu e, starých prostředků do nového období, e, působí nějaké potíže. Eh, možná, kdybyste k tomu mohl něco eh, říci, myslím, že se budou množit otázky na toto téma. Za druhé, eh, k tomu, co jste řekl o agentuře pro malé podniky. Čili mm, já nevím, jestli tady máme vymýšlet nějaké nové věci. Já bych spíš byl rád, kdyby na úrovni členských států fungovalo to, co už máme. Já, já nevím, jestli to chce po nás chtít po nás členské země, abychom tady vymýšleli něco nového, opravdu nevím. A další bod. Máme tady eh, spolupráci v podobě rozšiřování, a což tak třeba spolupráce mezi různými programy, zejména programu pro místní rozvoj. V současné době se předkládají národní programy. Členské země mezi sebou uzavírají dohody. Mě by zajímalo, jak to vidíte vy. Nám se blíží volby, v regionálním výboru také probíhají slyšení, čili jak vidíte kvalitu těchto programů? Ehm, mohli byste nám třeba na to naše březnové slyšení vyslat experta? Děkuji. Slovo má pan kolega Prody. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji panu generálnímu řediteli Smicovi za jeho prezentaci. Velice zásadní, právě protože velice zásadní je také výzkum a vývoj. Já bych chtěl první řadě se zabývat otázkami zdraví. A důležitosti, kterou jsme tomuto tématu dali, také proto, abychom snížili ceny léků, které jsou velice často neudržitelné a velice vysoké. A z toho vyplývá například výzkum týkající se různých metod kontrol léčiv, tak, aby se podařilo snížit jejich cenu. Dále bych chtěl pohovořit o určitých aspektech vzdělávání zvláště humanistického vzdělávání. A chtěl bych připomenout, že změny, které nás čekají, musí mít eh, určitou kapacitu pro generování nemateriálních eh, statků, které jsou velice důležité pro naše soužití. Protože právě to nám umožní eh, rozvíjet koncept hodnoty toho nehmotného majetku, lidské důstojnosti, protože ty jsou eh, minimálně stejně tak důležité jako majetek hmotný. Dále ještě jedna věc, kterou bych chtěl zdůraznit. Velice na mě působí klimatické změny a škody, které změny klimatu působí. A proto se domnívám, že je důležité propojit výzkum a vývoj s údržbou území. A tam ty nástroje mohou být skutečně velice přínosné. A na závěr bych chtěl říci, že jsem eh, slyšel, že jsou určité problémy, pokud jde o Joint Technological Initiatives. A to problémy s jejich eh, načasováním. Já se domnívám, že není možné regulovat tyto činnosti průmyslové povahy s harmonogramem Horizontu 2020 a že je třeba tuto situaci upravit nějak zvlášť. Děkuji dále pan kolega Herzog. Já jsem velmi ráda, že se tady setkáváme. Myslím, že je dobré eh, setkávat se eh, mezi strategickými partnery a my určitě jsme strategickými partnery a já eh, souhlasím s tím, že tady máme pokrok v oblasti, tedy v té kapitole pro výzkum ale eh, tedy, i když máme peníze, tak eh, tedy poptávka po nich to nevím, to už nejsem tak optimistická. Každopádně je třeba, abychom ty prostředky zajistili, abychom se dopracovali hm, do, eh, k revizi v poločase a je třeba, aby se ty peníze, s tím peníze nezdržovalo, poněvadž Eh, urychlení inovací a výzkumu, to je pro nás cesta z krize. Myslím, že můžeme hodně debatovat o tom, proč se ohledně peněz členské země rozhodly tak, jak jsme to viděli. Otázka je, ale jak zajistit to, aby členské země eh, v podstatě si nešetřili vlastními zdroji na výzkum a místo toho nedojili zdroje bruselské, jak tedy můžeme z více penězi dosáhnout většího efektu a tak dále. Čili to je důležité do A mám druhou otázku. Jak lze dosáhnout toho, že v případě nedostatku peněz vrátíme se k původním principům. Místo, abychom rozjížděli velké debaty, jak rozdělit to málo, co ještě máme. A určitě bych vám chtěla poblahopřát, eh, protože eh, vidím, že eh, vzhledem k tomu, jak jsou řízeny tyto výzkumné fondy, mm, myslím, že je to velký úspěch. Děkuji kolegyně Tojer, děkuji paní předsedkyně. Já chci také panu řediteli poděkovat za to, že mezi nás přišel, ale také za tu spolupráci a dialog eh, s naším parlamentním výborem, také za rychlost a koherentnost jeho prezentace, ve které hovořil o hlavních bodech a také o těch bodech, které náš výbor kritizoval. Dále mám několik konkrétních otázek. Na, úvodem, na úvod bych řekla možná jednu připomínku. Důležité je příliš netříštit eh, horizont 2020, tak aby tam nebylo příliš mnoho malých veřejných zakázek, je důležité, aby členské státy i díky horizontu 2020 eh, dokázali překonat krizi. Takže bych eh, apelovala na to, abychom příliš netříštili ty jednotlivé možnosti a tím pádem i konkrétní dopady, které horizont může mít eh, na produkci a společnost obecně. Mé otázky jsou tedy velice konkrétní a my eh, všichni jsme se snažili horizont poznat a také propagovat. Eh, například eh, ne, nevím, kde v Itálii jste prováděli ty dané prezentace, ale zdá se mi, že v mé zemi to ještě není tak zcela známé. My jsme pracovali v rámci toho minulého sedmého rámcového programu, ale nyní tedy bych se chtěla zeptat, jakým způsobem probíhá ta organizace. Tak, abychom věděli, kam máme psát, kde máme žádat o informace, kam máme posílat lidi. To znamená, jakým způsobem se připravujete na organizaci eh, celé té akce. Poté, až budou vypsána veřejná řízení, kdo bude posazovat ty žádosti? Eh, bude to dělat komise, nebo to půjde na nějakou externí agenturu. Kdo to bude posuzovat? My to potřebujeme vědět, protože to musíme říkat lidem. Lidé se domnívají, že zástupci v Evropském parlamentu by to měli vědět. Další věci o zdraví zmiňovali kolegové, ale čím více informací nám poskytnete o průběhu vypisování těch veřejných eh, řízení a dalším postupu, tím více se nás podaří zapojit. Děkuji. Dále kolegyně Niebler. Děkuji vám, paní předsedající. Eh, také já bych eh, vám chtěla srdečně poděkovat, eh, pane generální řediteli, za to, že jste nás navštívil a poskytujete nám informace o tom, jak se rozbíhá Horizon 2020. Myslíme si, že je to eh, dobrý začátek a eh, de facto eh, i my před volbami si můžeme oddechnout, že se to skutečně rozjelo, že první soutěže se vypisují, programy běží a tak dále. Mám dvě konkrétní otázky. To první bych navázal na paní kolegyně Tojo a sice, jak jste eh, zreformovali svoji organizaci eh, vašeho degenerálního ředitelství, tedy eh, pokud jsem tomu správně rozuměla, tak ta vlastní práce se předává spíše na agentury. A Eh, dokonce máme specifickou agenturu pro malé a střední podniky, jak jste na to poukázal, ale i provádění eh, těch dalších programů je vlastně prací externích agentur. Takže co jste si vlastně ponechali eh, z té práce? Protože máme tady výzkumné instituty, a e, vysoké školy a tak dále, byly tyto změny dostatečně komunikovány e, těmto institucím. A druhá otázka, to je obsah programu. My zde v parlamentu jsme absolvovali obrovskou debatu po aféře NSA, po tomto skandálu. A e, v současné době snažíme se dopracovat Eh, nařízení o ochraně dat, eh, také máme digitální téma Evropský cloud a eh, taky jsme na to dali k dispozici velmi respektabilní prostředky. Mě by tedy zajímalo, jaké jsou naše tedy aktivity v souvislosti se Spojenými státy, s bezpečností našich digitálních aktivit a činností, eh, jestli už eh, tady byly vyhlášeny také nějaké soutěže, nebo eh, třeba já potkávám mnoho kolegů, kteří se tím zabývají, čili řeknu to lapidárně, co v této věci konkrétně děláte a jak zabezpečujete lidi. Děkuji, kolega Johnson. Děkuji vám. Děkuji Robertu Janu Smithovi a kolegům, jeho kolegům za kvalitní práci a e, za kvalitní spolupráci, když jsme se bavili o prioritách Horizontu 2020. Na začátku bych eh, vám chtěl poděkovat za tu zprávu, eh, která obsahovala také genderový pohled na věc. Eh, že prostě, mm, aby tady byla rovnost jo, těch 50% a tak dále. Myslím, že to bylo přínosné. K budoucnosti Horizontu 2020 já tady mám několik otázek, ne protože bych chtěl být kritický, ale Eh, prostě by si přál, aby se dělalo ještě víc. První otázka, malé a střední podniky. Eh, nástroje, jako je Eurostar a malé a střední podniky, eh, jak tam nyní hovoříme, jak se mohou navzájem lépe doplňovat? Toto je jedna z možných otázek. A druhá otázka, a myslím, že pan Nistoroj odvedl velmi dobrou práci, v oblasti propojování strukturálních fondů a horizontu 2020. Nicméně eh, v některých členských zemích eh, se priority posouvají spíše k tomu, aby strukturální fondy eh, byly jakousi kompenzací, poněvadž máme tedy podniky, které jsou v potížích a e, v podstatě není to úplně přesně inovace a výzkum. Jestli nám tady k tomu můžete říct něco aktuálního. Ano, souhlasím, to je, to je věc e, členských zemí v podstatě, ale já myslím, že i my tady můžeme být aktivnější jako Evropský parlament. A pak tady máme ještě jednu otázku o firmách, o soukromém sektoru, poněvadž eh, tady je velká aktivita eh, například v oblasti kofinancování výzkumu a inovací. Eh, můžete nám dát nějaké aktuální informace, poněvadž z jejich strany zaznívaly celkem hlasité hlasy o tom, že by mohli spolufinancovat Eh, tento program nebo tyto výzkumné programy. Eh, je to tak i nadále. Eh, jsem velice optimistický, co se týče pohledu do budoucna. Co se týče soukromého sektoru, my hovoříme o rozšiřování a já jako Švéd vím, že ten výzkum je hodně napojený na naše domácí instituce. Ale Eh, ptám se tedy, jestli eh, tam bude nějaké agresivnější rozšiřování výzkumu a inovací v perspektivě celé Evropy. Děkuji. Nyní jsme tedy v polovině seznamu řečníků. Nyní předáme Janu Smicovi slovo, aby mohl na tu, to první sadu otázek eh, zareagovat. Prosím potom budeme pokračovat. Děkuji mnohokrát eh, za to rozdělení do dvou kol. Pan Nisleroy zmínil otázku úvěru. To je poměrně ožehová situace. Víme, že eh, rada eh, platby systematicky omezuje a na konci sedmého rámcového programu byla učiněna velké množství závazků, které však nejsou pokryty platbami. My jsme spočítali, že nakonec nám bude chybět asi 1,1 miliardy, což samozřejmě povede k obrovským problémům. A já jsem velice rád, že jste to zde zmínili a Vím, že tento par- výbor i ostatní výbory tohoto parlamentu tomu věnují velikou pozornost, protože v současnosti se to v podstatě děje jako e, když platíte kreditní kartou, to znamená, že ty, to zaplacení e, přijde až později, ale nakonec e, všechny ty závazky bude třeba splatit, byť po, několi, po několika letech. Dále, malé a střední podniky. My používáme stávající agentury pro toto určené, pro Horizont 2020 máme přímé řízení, to znamená, že nepracujeme prostřednictvím národních eh, agentur a proto je důležité, aby ty výkonné agentury byly připraveny a aby tedy dobře fungovaly. Pokud je o propojení Horizontu 2020 a strukturální fondy, my jsme připravili eh, velice snadno uživatelnou příročku, která ukazuje, který program je důležitý a dá se použít na které potřeby. Zároveň ale chceme zajistit, aby 60 až 70 eh, miliard ze strukturálního fondu a fondu soudržnosti pro vědu a inovace byly využity co nejefektivněji. Dále hovoříme o tzv. smart specialization, kde spolupracujeme s kolegy z DG Regio tak, abychom zajistili, že jednotlivé strukturální, eh, tedy prostředky ze strukturálních eh, fondů jsou určeny na tuto smart strategii. V současnosti se zabýváme jedním takovýmto projektem, který přišel eh, z, z Polska, respektive jde o dohodu o partnerství a zabýváme se tím, zda skutečně se věnuje činnosti v oblasti vědy a výzkumu. Pan Prody se zmínil o otázce veřejného zdraví a snížení cen léčiv. To je skutečně obrovský problém a my jsme z tohoto důvodu navrhli veřej, sou, partnerství soukromého a veřejného sektoru, která se právě eh, soustředí na výzkum v oblasti léčiv. Také jste velice správně zdůraznil otázku humanitních věd, protože tato oblast není vždy do výzkumných projektů začleněna, ale samozřejmě je velice důležitá pro řešení společenských problémů. Paní Hercog hovořila o jedné z těch eh, velkých nočních můr, kterou já u Horizontu 2020 mám a to bude, že budeme mít příliš mnoho zájemců, protože v uplynulých letech jsme příliš mnoho veřejných soutěží nevypisovali a nyní hrozí, že všichni buď se budou ucházet o zdroje z Horizontu 2020. Já doufám, že se to podaří vyřešit, ale myslím si, že těch eh, žádostí bude skutečně hodně. A jsem velice rád, že je zde také pan profesor Burginion z ERC, z Evropské výzkumné rady a tam eh, ta situace může být podobná. Takže, jak jste paní Hercog eh, správně říkala, je třeba zdůraznit, aby členské státy vydávaly prostředky také na národní a regionální úrovni. A my budeme eh, i nadále trvat na tom závazku 3 HDP, které by členské státy měly vynaložit na vědu a výzkum. A tento rok představíme také do léta politický dokument eh, od eh, místopředseda předseda místo předsedy Oliho eh, Réna a paní eh, komisařky Quinn. A který se bude týkat eh, potřeby investovat do nových opatření a do inovace. Dále jste hovořili o tom, že je třeba eh, zajistit, eh, aby Horizont 2020 měl skutečné hmatatelné dopady a hmatatelný přínos. A důležité je také začlenit eh, průmyslová odvětví, protože v uplynulém sedmém rámcovém programu se to příliš nedařilo, protože ten program a ty příslušné postupy byly velice složité. Nyní v Horizontu 2020 jsme to zjednodušili a ty první signály od velkých podniků, ale i od malých a středních podniků jsou velice pozitivní. Oni Horizont 2020 vidí jako program, na který skutečně čekali. Pokud jde o jednotlivá e, kritéria, tam musí být stanovena velice jasně. My máme na webových stránkách e, příslušné informace o tom, jak budou jednotlivé programy vyhodnocovány, kdo je bude vyhodnocovat, eh, na základě jakých kritérií. Prostě žadatelé musí mít jasné informace. A Velice důležitá je také úloha národních kontaktních míst. Ve všech vašich členských státech jsou tato národní kontaktní místa která jsou jakýmisi národními vyslanci Horizontu 2020 a měli by pomáhat žadatelům nalézt cestu k těm jednotlivým programům. Paní Nýblerová hovořila o nové organizaci. My jsme až dosud eh, v oblasti výzkumu a inovace měli dvě agentury, jednak ERC a její eh, výkonná agentura a ještě další agentura, která které Obě odváděly výbornou práci, což potvrdil i Evropský účetní dvůr. My nebudeme vytvářet nové agentury, budeme pracovat s těmi, které fungovaly až do posud. Doufáme, že jejich eh, excelentní práce bude pokračovat. Tyto agentury využíváme stále eh, více také proto, že máme sice o 13 eh, miliard eh, o 30 miliard více peněz z 50 na 80 miliard, ale máme o 5% méně zaměstnanců, takže je třeba tyto zdroje nějakým způsobem využít. Pokud jde o NSA, my máme zvlášť zacílené iniciativy na právě tuto problematiku, na problematiku kybernetické bezpečnosti. Spolupracujeme zde také s Europolem, k tomu vám také můžeme poskytnout další informace. A toto byla jedna z nejobtížnějších eh, věcí, když jsme se eh, snažili spustit ty veřejné soutěže, protože celá řada členských států toto eh, blokovala. Christian Ehler tam bude mít eh, více informací, ale samozřejmě, že vám je mohu poskytnout i já. K tomu, co říkal pan Johansen, malé a střední podniky a koherence mezi nástroji pro S, malé a střední podniky a Eurostars, to je v podstatě eh, vyřešené. Já si myslím, že ta komplementarita tam je zajištěna. Dále jsem velice rád, že jste také zmínil důležitý vztah eh, k strukturálním fondům a také jste zdůraznil zapojení soukromého sektoru. Jak jsem řekl, Soukromý sektor se toho minulého rámcového programu příliš neúčastnil, protože to bylo velice byrokratické a také proto, že program v zásadě neumožňoval příliš mnoho inovačních programů. Nyní v Horizontu 2020 je vedle vědy a výzkumu také prostor pro inovaci a jak jsem řekl, program je zjednodušen, takže je zde velký prostor pro zapojení soukromého sektoru a již nyní ty kontakty, které máme s malými i velkými podniky, jsou slibné. Neměli bychom totiž zapomínat, že když se podíváme do smlouvy, že cílem programu je posílení kom- konkurenceschopnosti evropského průmyslu a proto je třeba podniky zapojit. Dobře, děkuji. A můžeme přejít k druhé části otázek. Máme přihlášených osm řečníků, každý máte dvě minuty. Prosím, pan kolega Zalevsky. Signora prezidenta, <clears throat> direktor general, one concern. Pane, paní předsedající, pane generální tajemníku, jedna poznámka a možná ještě jich bude více. Já eh, mám hlasy z polského parlamentu, který eh, není příliš šťastný s těmi eh, cíly, které jsme si stanovili pro rok 2020. Jsou ambiciozní, mají svou logiku, ale poněkud se říká tam, že země, které jsou dnes rozvinuté, se rozvinuly díky tomu, že neměly takto omezující pravidla. Čili ano, trošku, ty cíle se nám líbí, ale mm, tak nějak mm, nevíme úplně přesně, jakým způsobem se nám má podařit dosáhnout. Eh, další. Eh, mně se líbí ta myšlenka horizontu, čili těch dalších eh, časových výhledů pro inovace a výzkum věda to je rozmarná dáma, opravdu potřebuje čas jí porozumět. Jinak eh, tady eh, je jakýsi spor o vztahu mezi eh, základním výzkumem, vědou, průmyslem a tak dále. Prostě v základním výzkumu nikdy nevíte, kdo co kdy možná vynalezne a jakou revoluci tím způsobí takže to propojování nevím. Dále eh, výzkum mozku, to je eh, velice zajímavá, eh, zajímavá oblast, ale také strašně drahá. Také se připojím ke kolem, kteří hovoří o malých a středních podnicích. Jsou to podniky malé, ale eh, mohou být vysoce inovativní. Já jsem se účastnil jednoho projektu v komisi, eh, který ukázal, že skutečně řada inovací pochází z, takovýchto, z takovéhoto malého prostředí, protože lidé tam mají možnost eh, být sami sebou, být tvůrčí, něčemu rozumět a tak dále. Dále, jakožto člověk spíše ze společenským vzděláním, tak mně se zdá, že ty technické vědy jsou často eh, přeceňovány. Ano, eh, tady eh, kolega, který tady hovořil, eh, skutečně také říká, že třeba více se věnovat společenským vědám a já děkuji za tuto poznámku. Abych to shrnul, eh, Evropa by měla být tedy šťastným kontinentem, to znamená, že sociologický výzkum nemůžeme eh, přehlížet. Ještě dovolte kousíček třeba v Německu vládnou obavy a strach. A proč to tak je? To není dobře. A ještě závěrem otázka. Jak eh, je evropská mapa pokrytá hodnotiteli jednotlivých projektů? Děkuji vám. Prosím, abyste respektovali tu dobu, jinak to nestihneme. Nestihneme kolega Jared. Děkuji bardzo, já szybko. Kiedy mowa o eh, Stručně, když hovoříme o postupech a o pravidlech čestné hry, eh, myslím si, že eh, důležité by bylo, aby ty projekty byly anonymní. Proč? Protože velké známé firmy mají často nezaslouženou převahu nad těmi, kteří dosud nemají jméno. A de facto ti známí a velcí mohou blokovat eh, postup těch, těch menších eh, ze strachu, ze strachu z ohrožení. Eh, proč tedy, jak si nikoho nenapadlo, vyzkoušet anonymitu projektů? Děkuji. Prosím dalšího řečníka. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěl poděkovat panu generálnímu řediteli a ke, k těm eh, platbám. Zde jsem eh, skutečně překvapen tou částkou 1,1 miliardy, protože my, když jsme schvalovali víceletý finanční rámec, předseda parlamentu nám řekl, že to nepodepíše nikdy, pokud ty platby nebudou pro to eh, uplynulé období splněny, takže to mě trošičku překvapilo. Děkujeme za to zjednodušení, které jste provedli a má otázka směřuje k tomu, jak vidíte budoucnost oproti ve srovnání s tou stávající situací. My máme ve finančním eh, rámci v roce 2016 doložku o přeskumu, protože si domníváme, že tam bude celá řada nových politik. Členské státy vyrovnají eh, své rozpočty, možná Spojené království už nebude v EU, budeme mít eh, novou radu, novou, novou, tedy nový parlament, novou komisi a nemyslíte si, že bychom měli otestovat myšlenku, že by politika vědy a výzkumu se mohla stát novou politikou Evropské unie, podobně jako tomu bylo dříve se zemědělskou politikou. Možná by proto byla příležitost po volbách v roce 2014. A dále se chci zeptat na audity a na koordinaci výdajů na úrovni regionální, národní a evropské. Například v oblasti armády máme 27 armád, 28 a nemáme již žádného nepřítele. A podobně je tomu i u jiných politik a možná i v oblasti výzkumu bychom mohli ty výdaje nějakým způsobem koordinovat. A mohlo by se o tom diskutovat na uh, radě, protože pan Van Rompuy eh, schvolává eh, samity například pro otázky obrany, ale v otázce výzkumu komise bude nyní připravovat eh, střednědobé hodnocení a já bych se chtěl zeptat, jak i v tomto střednědobém hodnocení bude řešena otázka vědy a výzkumu. Rada se mezi jiným zde soustředí na inteligentní specializaci, na patenty a na celou řadu dalších věcí a možná bychom se skutečně měli zaměřit na to, abychom vybudovali evropskou politiku vědy a výzkumu. Děkuji, prosím dalšího řečníka. Muito obrigado pela sua vinda aqui. Eh, não podia ser Děkuji mnohokrát, pane generální řediteli, že jste mezi nás přišel. Vy jste hovořil o celé řadě věcí, které nám velice leží na srdci, jako jsou humanitní věty, genderová vyváženost, malé a střední podniky, snižování byrokracie a také Evropská výzkumná rada. To jsou všechno velice důležité věci pro Evropský parlament, ale já bych vám chtěl položit několik otázek. Vy jste samozřejmě hovořil poměrně eh, široce a mne osobně více zaujaly vaše konkrétní odpovědi. To si myslím, že je přirozené a rád bych vám položil následující otázku. Na konci toho minulého rámcového programu byl určitý posun směrem k financování z národních zdrojů. A já se chci zeptat, zda by bylo možno eh, financování z komunitárních zdrojů v této oblasti navýšit. Dále regionální fondy. Zde existuje spolupráce mezi členskými státy a DG Regio a dochází k různé řadě partnerství v oblasti výzkumu, v oblasti nových technologií a energetiky. My jsme měli například velice zajímavý workshop eh, o chemických procesech eh, využívaných při skladování energie. Já zde nehodnotím, které zdroje energií jsou lepší než jiné, ale myslím si, že je třeba do tohoto výzkumu investovat. také by bylo dobré podívat se na ty ceny za léky, jak zde bylo řečeno, členské státy investují obrovské prostředky na pomoc pacientům, ale patrně by to bylo mnohem efektivnější, pokud bychom propojili jednotlivá výzkumná centra na našem území. Je možné to udělat, ale potřebujeme na to evropskou politiku. Eh, eh, Děkuji za slovo. Ehm, pane generální řediteli, myslím si, že už eh, že, že tento eh, pracovní program opravdu bude úspěšný, protože se jedná o určitý výrazný předěl mezi tím, co bylo předtím v rámci třeba sedmého rámcového programu. Pokud se podíváme na to, jakým způsobem je ten program zaváděn do praxe, tak eh, musíme zdůrazňovat to, jestli k němu lidé budou mít přístup, nebo stavu budou mít ty subjekty přístup k financím. Týká se to malých a středních podniků, různých badatelských institucí a všech zúčastněných stran. Myslím si, že teď už jsme nazbírali dost zkušeností v této oblasti a komise by měla přistoupit k akci, protože si myslím, že vy máte k dispozici nástroje a máte příslušné odpovědi eh, na to, abyste opravdu zajistili, že ten program nakonec překoná všechny problémy, které se možná v jeho eh, průběhu vynoří. Mm. Vy vlastně teď eh, se eh, snažíte oddělit od toho, od té minulosti, snažíte se teď přinést nové kroky a je důležité, aby komise dokázala v praxi zrealizovat to, co navrhuje, abychom zde měli opravdu kvalitní výzkum. Děkuji. Děkuji, Pilar. Nyní pan Hockmark. Děkuji za slovo. Já mám dvě stručné otázky. Za prvé, Evropský parlament už dlouze usiluje o snižování byrokracie, která se týká těch rámcových programů. A zároveň ale chceme na druhé straně regulovat způsoby, jak využívat peníze Doufám, že rozhodnutí, které jsme učinili, bude v souladu s cílem snižovat byrokracii. Ale chci se zeptat, jak vy sami zajistíte a zaručíte, že badatelé v celé Evropě nebudou čelit tolik byrokracii eh, během těchto programů? Téma, téma první otázka. A druhá otázka, a už to zde zaznělo, je to, eh, týká se to příležitostí pro všechny. Jak chcete co nejvíce usnadnit eh, to, aby lidé mohli využívat tyto příležitosti v rámci toho programu. A chtěl bych ještě připomenout eh, předsedající, že opravdu jsem byl velice stručný. Děkuji. Kolega Hibner, paní kolegyně Hibner. Děkuji vám. Eh, všichni máme Eh, takovou, eh, řekněme, naději, eh, že ten program do roku 2020 přinese řadu dobrých řešení. Děkuji zejména za informaci o vytvoření speciální takové větve pro malé a střední podniky, protože my víme, že malé a střední podniky jsou nejdůležitějším sektorem, jedním z nejdůležitějších sektorů, pokud se týče inovace i zaměstnanosti. Čili to, že je tomu nyní věnována jedna speciální agentura, to je velmi důležité a tak, jak to řekl kolega nedávno, eh, důležité je, abychom eh, tu, ty procesy, zejména administrativu, zjednodušili. Eh, chtěla bych pozornit na jednu věc. Řekli jste, eh, že eh, prioritou je energetika a že byly zvýšeny prostředky na energetiku. Mám otázku. Nebylo by vhodné, aby v rámci tohoto programu jsme se jsme nabídli speciální garant různým zařízením po Evropě, abychom získali nové odpovědi na skladování a uchovávání obnovitelné, obnovitelné energie, protože obnovitelné energii máme, tedy zdroje, ale eh, my v podstatě chceme, aby to mělo 40% podíl do roku 2030 a já myslím, že teď je, skutečně za to musíme vzít a opravdu se pustit do těch nových technologií, abychom nezjistili, že e, máme prostě peníze, máme program, ale ten program je neuskutečnitelný. Děkuji. Děkuji, kolegyně Hibner. Tímto jsme se dostali na závěr kola otázek a slovo dávám opět e, panu generálnímu řediteli. Děkuji, paní Eh, Sartori a také děkuji za veškeré komentáře, které zazněly. Pokusím se odpovědět co nejrychleji, protože vím, že máte dnes ještě další věci na pořadu jednání. Velice jasně jste zaznělo, myslím si, že od toho prvního kolegy, který eh, zastupuje Polsko, že Horizont 2020 se vlastně mm, nemá zaměřovat pouze na ten základní výzkum, respektive, že se tedy má zaměřovat i na základní výzkum, protože Horizon 2020 se nesoustředí pouze na aplikovaný výzkum, ale právě tam máme velkou oblast, která se týká základnímu výzkumu a dokonce jsme tam dali více prostředků než kdy více. Také jste hovořil o tom, že teď probíhá velký projekt, který se týká výzkumu mozku, takzvané mapování mozku. Je to velice důležitá iniciativa, eh, řídí generální ředitelství Connect, GŘ Connect. Myslím si, že to je velice důležité, protože mozek je oblast, kde nás čeká zcela jistě ještě mnoho dalších poznatků a je to velice důležité pro výzkum eh, neurodegenerativních eh, onemocnění. Také jste hovořili o propojení přírodních věd a humanitních věd. Už jsem o tom hovořil i předtím, že je tedy důležitý i výzkum v oblasti sociálních věd a humanitních věd. Mm, chtěli bychom, aby se ty velké společenské výzvy, které se týkají zdravotnictví, školství, které se týkají třeba diabetu, aby tam právě přispívali i lidé, kteří eh, pochází, kteří zastupují společenské vědy. Uh, a humanitní vědy. Protože třeba co se týče diabetu, tak tam, eh, tam se to netýká pouze lékařského výzkumu, tam eh, je důležité mm, věnovat se i otázce lidského chování, takže je důležité, aby i třeba eh, farmaceutické firmy více využívaly odborníky z období, z oblastí společenských věd, humanitních věd. Pak jste také hovořili o možnosti anonymizace přihlášek a také jste se ptali na to, kdo vlastně bude posuzovat ty přihlášky. Kdo, protože to je třeba projekt, který je za 50 milionů, pokud ho ten hodnotitel mm, škrtne, tak eh, to je velice výrazný, eh, mm, výrazná, výrazné rozhodnutí. Takže já si myslím, že je důležité chránit i ty hodnotitele, protože ty jsou velice důležitý v celém tom procesu a jsou důležitý i pro vzájemné hodnocení a tak dále. Pan Odi se ptal na ty e, platební prostředky. E, tomu na to klademe velkou, e, velký důraz. V současné době čelíme nedostatku těchto um, platebních prostředků, takže se snažíme omezit zatím předběžné platby, také, se, také omezujeme ty platby v polovině období, ale musíme hledat ty prostředky, které jednoho dne budeme nakonec potřebovat. Takže um, z toho um, Potřebujeme, potřebujeme vlastně ještě doplatit ty eh, věci z pro, se sedmého rámcového programu a zároveň potřebujeme prostředky na horizontu 2020, protože jinak se zhruba do dvou let eh, ocitneme ve slepé uličce a v tom také potřebujeme vaši pomoc. Eh, také jste hovořili o tom, že inovace by měly být i součástí politiky, která usiluje o větší konkurenceschopnost. Samozřejmě, že my se mm, také zasazujeme o důležitost eh, této věci. Eh, komisař Ren s komisařkou eh, Gagan Quinn chtěli právě vědu a výzkum dokonce dát do popředí té politiky konkurenceschopnosti. Zatím se nám to zcela nedaří, ale chceme usilovat minimálně o to, aby věda a inovace byly mm, nedílnou součástí evropského semestru a o tom, na tom budeme ještě dále pracovat a postupně se tam eh, k tomu cíli dostáváme. Několik z vás hovořilo o propojení se strukturálními fondy. Už jsem eh, hovořila o tom, že usilujeme o tu inteligentní specializaci, budeme také spolupracovat s kolegy z Generálního ředitelství pro regiony a budeme usilovat o to, aby členské státy opravdu eh, věnovaly velkou pozornost vědě a výzkumu, ale podle těch eh, inteligentních zásad. Nejde pouze o to, že někdo založí nějaké speciální eh, centrum, nějaké centrum třeba nanotechnologie. Jde o to, aby ty všechny prostředky, zejména z těch strukturálních fondů, byly inteligentně vynaloženy na vědu a výzkum. Několik z vás také hovořilo o důležitosti energetiky, elektřiny. Eh, také stále tím klíčovým problémem zůstává skladování energie. A my doufáme tedy, nebo jsme velice rádi, že již brzo eh, zde bude eh, to nové středisko, které se má právě týkat těch palivových eh, energetických článků, protože právě to skladování energie je, je ještě problémem, který nás vlastně brzdí v tom dalším vývoji. Pak Eh, jste také hovořili o důležitosti výzkumu léčiv pro vzácná onemocnění. V současnosti existuje asi 8 tisíc těch takzvaně vzácných omezení a my jsme vytvořili speciální síť. Eh, spolupracujeme také s USA, s Kanadou, s Japonskem. Eh, existuje zde tedy taková celosvětová síť, která se snaží globálně řešit problém vzácných onemocnění a příslušných léčivých prostředků, které jsou na léčbu těchto onemocnění zapotřebí. Další eh, poslanec nebo poslankyně zmínili důležitost přístupu. Lidé musí mít lehký, jednoduchý přístup k těmto programům a s tím tedy souvisí důležitost informovanosti. Zasadíme se o to, aby všechny informace byly jednoduše k dispozici na internetu, ale také musíme eh, se soustředit i na to, aby na té národní úrovni existovaly speciální kontaktní body, protože je těžké, abychom my zde z Bruselu eh, kontaktovali veškeré regiony, veškeré příslušné subjekty. Takže musí v každé členské zemi existovat speciální národní kontaktní body, které jmenuje eh, členský stát, ale my, je, my jim poskytneme školení, my jim také poskytneme určitou certifikaci, abychom měli zde zajištěno, že tam budou, ehm, že ty služby, které budou poskytovat, budou kvalitní. A musíme zajistit, eh, abychom informovali více subjektů, protože někdy se stává, že v těch přihláškách tam vlastně vidíme stále stejná jména, takže chceme do toho, chceme, aby ty programy byly eh, otevřené většímu počtu subjektů, aby tam byly nová jména. Pak jste se ptali, jak usilujeme o snižování byrokracie, to je jednoduché paní Trojliu eh, mm, přinesl, připravila zprávu, kde je asi 50 nebo 52 bodů, konkrétních bodů, jak eh, snižovat eh, tu administrativní zátěž. My se snažíme jít bod po bodu. Tento dokument také schválil i váš výbor a pro nás to bude takové hlavní vodítko k tomu, jak postupovat při snaze o zjednodušení všech postupů. Pokusíme se do těch pravidel Eh, zavést celou řadu těchto věcí, jak všechno zjednodušit. Eh, týká se to třeba i té zkrácení doby pro udělení eh, grantu a tak dále. No a pak ještě ten poslední komentář, ten se u, to rovněž týkal rozpočtu pro energetiku. Byla zde dohoda na interinstitucionální úrovni. Z té dohody budeme vycházet. A pak jste také ještě znovu opět ta otázka skladování energie. Doufám, že se do toho zapojí partnerství soukromého a veřejného faktoru. A nakonec bych vás chtěl ještě požádat, abychom co nejrychleji vyjednali a dokončili balíček o, partners, o veřejno-soukromé um, partnerství. Chtěli bychom, aby to bylo co nejrychleji schváleno. Chtěl bych vás požádat, aby tento balíček o PPP byl co nejrychleji dokončen a schválen. A pak ještě mi dovolte vyjádřit eh, vám poděkování, vám a také kolegovi eh, Jacques Matej, Francesca Savely a dalšímu kolegovi, kteří eh, podle mého názoru byli jedními z nejdůležitějších osob, kterým se podařilo nastartovat ten program Horizon 2020 v praxi. Děkuji. Děkuji mnohokrát za celý náš výbor, panu generálnímu řediteli Smithovi. Přeji vám mnoho úspěchů ve vaší další práci a doufám, že se opět brzy uvidíme. Já to. A my bez prodlení přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Máme trošičku spoždění. Proto prosím, pokud chcete opustit sál, Učiníte tak okamžitě. A my se připravíme na veřejné slyšení, které se týká evropského výzkumného prostoru. což rovněž souvisí s programem Horizont 2020.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 Takže, dámy a pánové, pustíme se do druhé části našeho dopoledního programu. Máme drobné spoždění oproti předpokládanému časovému rozpisu. A máme zde téma, které je našemu výboru velice drahé, je rovněž úzce spojeno s horizontem 2020 a také s cíly které již zazněly během debaty dnes dopoledne, které souvisejí s tím, že je třeba zrealizovat možnost toho, aby byl vytvořen společný evropský prostor výzkumu, byť je to velice obtížné. V uplynulých měsících eh, zde byla celá řada iniciativ. Je to také poměrně politicky citlivá záležitost. Je zde snaha dospět k těmto cílům co nejdříve. A já jako prvnímu řečníkovi dávám slovo panu Jean-Pierru Burginionovi, který je nově jmenovaným předsedou Evropské výzkumné rady. Prosím, pane Burginione, máte slovo. Paní předsedkyně, dámy a pánové, vážení poslanci, jsem velice poctěn tím, že jsem byl pozván mezi vás tak brzy po svém jmenování. Chtěl bych stručně říci něco k ERC, Evropské výzkumné radě. Možná na úvod bych chtěl říci, že ERC je konkrétním důkazem toho, že Evropská unie může vytvářet instituce mnoha různými způsoby. ERC si vyžádali, vyžádalo vědecké společenství v rámci iniciativy pro e, Initiative for Science in Europe a poté tuto myšlenku podpořil i pan komisař Buskin, který se poté stal vaším kolegou. A rada vznikla poté za mandátu pana komisaře Potočníka a bylo to začleněno, byla začleněna do sedmého rámcového programu. Velice často, velice brzy se eh, stala jedním eh, ze základních orientačních eh, bodů a i paní komisařka Quinn z ERC udělala jednu ze součástí Horizontu 2020 a z toho má také svůj rozpočet. Jak víte, v Horizontu 2020 na rozdíl od rámcového programu 7 je rozpočet e, přibližně dvakrát vyšší, což e, je velice přínosné a znamená to, že vědečtí pracovníci mohou i nadále pokračovat v programech, které rozpracovali během sedmého rámcového programu a mohou svou činnost rozšířit i na další aktivity. Takže to je na úvod. Na úvod jsem tedy chtěl zdůraznit důležitost ERC, to, jak rychle byla přijata vědeckou komunitou a také má kontakty a je jakýmsi orientačním bodem i pro mimoevropské země v oblasti vědy. Dále, proč by podpora základního výzkumu měla být eh, součástí horizontu 2020? V zásadě jde o vyváženou směs podpory výzkumu a inovace a důležité je říci, že ty země, které mají špičkový výzkum, jsou také zeměmi, kde je podporován právě základní výzkum. Pracovníci, kteří odtamtud pocházejí, jsou zvyklí účastnit se programů, jež jsou zcela otevřené a jsou také připraveni na reago- reagovat na často neočekávané vztahy mezi jednotlivými vědeckými oblastmi. A často tam může docházet k jakýmsi eh, rychlým spojením mezi komunitou vědeckou a komunitou průmyslovou. Velice eh, Zajímavý je v tomto směru případ Google, jehož autory jsou eh, v podstatě dva autoři, kteří eh, vyšli z takzvaného řadícího algoritmu a oni potom ovšem eh, potřebovali eh, také ten prvek podnikatelský, aby ten jejich program fungoval a nyní ten jejich systém, tedy Google, využíváme všichni a v podstatě za něj nikdo neplatí. Takže to je velice jednoduchý příklad toho, jak eh, vědecký objev se stal velice úspěšným ekonomickým projektem. Pak je zde ještě jedna zajímavá aktivita, která vychází z průmyslového prostředí. Eh, jeden eh, inženýr Jean Morle se jmenoval, nalezl eh, způsob eh, eh, určitých aplikací, které se používají v průzkumu ropných ložisek. A jde o takzvanou teorii malých vln, v angličtině takzvaných wavelets. Jde o kódování určitých signálů a on si uvědomil, že tyto eh, wavelets, tyto vlnky, eh, nemusí být využívány pouze v oblasti ropného průzkumu, ale také v oblasti ukládání dat. A v současnosti je tento princip eh, součástí standardu JPEG 2000, tedy používá se ke, ke kompresi fotografií. A to je další velice dobrý příklad těch eh, vzájemných kontaktů teoretických vědeckých pracovníků eh, v oblasti informatiky, matematiky, zpracování dat a toho, jak eh, to přesahuje do praxe a jak se to stává nástrojem, který každodenně používáme. Dále bych chtěl zdůraznit že Evropská výzkumná rada se rozhodla dvě třetiny svého rozpočtu věnovat mladým výzkumným pracovníkům. My v současnosti máme tři hlavní programy. Jeden je pro ty mladé řešitele, takzvané starting grants, a poté tedy program pro starší pracovníky a poté pro absolventy. A v zásadě tedy 1,7 miliardy euro ročně, což jsou dvě třetiny našeho rozpočtu, jde právě mladým výzkumníkům, kteří díky tomu mají možnost vybudovat si své vlastní výzkumné týmy. Je to určitý eh, znak důvěry k nim a naopak eh, také oni mají důvěru, že jejich činnost eh, je dlouhodobě udržitelná, že na ní budou prostředky. Eh, že hovoříme zde v Evropě o tom, že máme výjimečné řešitele, výjimečné mladé lidi a důležité je, aby neodcházeli mimo Evropu. Dále zde již dopoledne zaznělo z úst pana generálního ředitele i z vašich úst eh, otázka řešit eh, určité, určitou rovnováhu. Ta rovnováha se týká jednak rovnosti pohlaví a jejich zastoupení a také geografické vyváženosti. Pokud jde o genderovou vyváženost, je samozřejmě eh, důležité, aby ženy byly více zapojeny do vědy a výzkumu. Ovšem eh, řešení toho problému není úplně jednoduché. Je třeba stanovit si přesné a konkrétní cíle. V jednotlivých oborech se zastoupení mužů a žen velice liší. V mém oboru, kterým je matematika, jsou ženy zastoupeny velice, velice málo. Jinde je to již víceméně půl na půl. Takže ta činnost v jednotlivých oborech na posílení zastoupení žen se samozřejmě liší. A dále je třeba zabývat se také určitými neviditelnými před, překážkami, které mohou bránit ženám ve vstupu do této oblasti. Pokud jde o geografickou vyváženost, ta je důležitá jednak eh, pro rovnovážný eh, růst v Evropě a také pro eh, podporu jednotlivých regionů. Existují totiž oblasti, odkud vycházejí velice dobře připravení pracovníci, ale země, odkud pocházejí nemají příslušné zdroje. Nová vědecká rada, která se sešla v minulém týdnu, proto rozhodla, že zde bude velice aktivní a doprovodí úsilí, které již bylo zmíněno, které spočívá ve využívání strukturálních fondů, tak, aby i vědečtí pracovníci v těch zemích, kde není infrastruktura příliš rozvinutá, měli samozřejmě ve spolupráci e, s komisí a se svými národními orgány možnost e, svou činnost rozvíjet, tak aby ty zdroje byly dobře rozděleny po celé Evropské unii. A aby se i oni mohli účastnit definice nových e, nástrojů, které by měly být vypracovány. A jedním z těchto nástrojů je právě podpora mladých vědeckých pracovníků. To si myslíme, že je skutečně zásadní pro budoucí rozvoj i v těch zemích, kde infrastruktura ještě není na takové výši. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Děkuji. Žanu Pieru Burginionovi. A nyní předám slovo panu Detlefu Mülleru Wiesnerovi, který je ze skupiny Airbus a je bývalým předsedou Mezinárodní rady aeronautických věd. Prosím. Okay. Uh, could you make this operate here? Okay. Uh, thank you, uh, Mrs. President. Děkuji, paní předsedající, eh, vážení eh, poslanci Evropského parlamentu. Já jsem velice rád, že eh, jako jediný zástupce průmyslu vám mohu dát tady určitou naší prezentaci. Máme tady zástupce vědy Čili eh, možná by vás zajímalo, kde ještě jinde se eh, zkoumá, tedy nejenom ve výzkumných institucích. Eh, máme tedy skupinu Airbus Euroscience a my de facto zaměstnáváme jako skupina Airbus pět tisíc lidí ve výzkumu. A Mm, zabýváme se výzkumem v nejrůznějších eh, oblastech techniky. těch pět tisíc lidí, to jsou zhruba 3% veškerých našich zaměstnanců. Když to se rovnám se zeměmi, tak při vší eh, úctě eh, k každému, koho se to může týkat, my plníme evropské požadavky. Dáváme tedy 3% zdrojů na výzkum. A musím říct, že máme tedy veřejnou podporu eh, evropská, evropská eh, tedy podpora například z Evropské výzkumné agentury, eh, ta přispívá zhruba tři, jednou třetinou do našich prostředků. My, pokud vím, tak je něco podobného, ty podobné poměry jsou v automobilovém průmyslu. Eh, kromě dynamiky malých a středních podniků eh, musím říct, že my máme speciální fond, eh, to je taková naše inovační líheň a my se snažíme zde podporovat právě inovace. Já osobně jsem v letošním roce třeba byl ve styku se dvěma takovými firmami, například Eh, jedna se zabývá detektorem, který analyzuje velice rychle eh, organické látky ve vodě. Nebo eh, dále my předáváme svou vlastní, své vlastní intelektuální vlastnictví jiným dodavatelům, a to i mimo letecký průmysl. Já musím říct, že my máme jedno z největších portfolií, výzkumných portfolií ve světě a e, když se tedy podíváme na scoreboard Evropské komise, my jsme mezi 50 nejinovativnějšími e, firmami na světě. To znamená, tato opatření předávání poznatku našim dodavatelům a také jiným e, firmám, a to i mimo naše odvětví. My skutečně hodně přispíváme pro Eh, tedy k inovacím, a to i právě na úrovni těch malých a středních podniků, zejména ve výrobních oblastech. Eh, pokud bych eh, byl konkrétnější o našich vztazích malým a středním podnikům, já musím říct, že ano, je důležité podporovat výzkum právě v této kategorii podniků. Na druhé straně, a to hovořím za své vlastní odvětví, eh, nejlepší příspěvek k úspěchu malých a středních podniků je eh, pracovat eh, s OEM no, podniky. To znamená, my potřebujeme eh, například dodavatele vybavení kabin nebo vybavení, řekněme, podvozkových částí. To je velice specifická záležitost. Takže my OEMs potřebujeme malé a střední podniky, které eh, zase bez nás by nemohly provádět eh, svůj výzkum. A proč potřebujeme právě ty malé, poněvadž jsou velice pružní, agilní, rychlí, eh, když si vezmete, že my jsme firma, která má pět tisíc výzkumníků, takže my jsme v podstatě v podobné situaci jako komise a naše rozhodování má dynamiku velkého závorského tankeru. Takže ty malé a střední podniky, ty se dokážou rozhodovat daleko rychlejší. Eh, čili eh, jestliže, eh, já nevím, ten malý podnik má, řekněme, 500-800 tisíc lidí, takže tam se rozhoduje opravdu daleko rychleji. Na druhé straně nám to také dává Eh, ještě také spolehlivost na globálním trhu, která se opírá o zdroje z našich domácích členských států. A opět se eh, dostávám tedy eh, k portfoliu AIP, což je opravdu záležitost drahá a malé a střední podniky si třeba nemohou dovolit ty zdroje, které by potřebovali. Takže my musíme spolupracovat a tím de facto i chráníme inovace a chráníme e, znalosti, které jsou v těchto malých podnicích. Ale zase podporovat pouze je, to by byla chyba, protože oni nemají tolik prostředků na výzkum, to znamená, že potřebujeme rovnováhu. Rovnováhu mezi těmi malými středními podniky a taky těmi velkými, jako jsme my v tom horizontu 2020. Co očekáváme? od horizontu 2020. Eh, my například eh, jsme předvedli v Clean Sky 2 nebo Caesar, nebo elektronika GTI Excel a další, nebo i v oblasti bezpečnosti. Eh, já myslím, že toto je Eh, nejlepší způsob, jak se dostat rychle na trh v souladu s předpisy VTO a tím ty investice vrátit, tedy zajistit rychlou návratnost investic eh, v raných fází uvedení na trh eh, a tím vlastně předběhneme konkurenci. Čili my jsme takovými ti demonstrátory rychlého uvádění inovací do praxe. Na druhé straně potřebujeme také výzkumné projekty typu Level 2, ale nejsme přesvědčeni toho, že velké posílení rozpočtu level 2 by skutečně přispělo eh, nebo prospělo inovacím v Evropě. Já eh, z té kooperační praxe vím to, co potřebujeme od těch velkých výzkumných institucí. A poslední bod eh, od horizontu 2020 si slibujeme, tak eh, si eh, to zapojení, pravidla pro zapojení, eh, to nám eh, do jisté míry vyhovuje. A opět se vracím k IT. My jsme hodně debatovali s komisí, parlamentem a tak dále o článku 46.3, to je, jsou ta pravidla pro účast. A my jsme velice rádi, že ten článek zmizí, protože tam se říkalo, že my, tedy průmysl, bychom eh, měli Eh, dávat k dispozici eh, veškeré naše poznatky eh, komisi, a nejenom pro výzkumné účely, ale tak pro následné využití, no tak to by nás zamordovalo. Pokud bychom umožnili volné použití intelektuálního, tedy duševního vlastnictví. Čili to Nicméně obáváme se, že nějakým jiným způsobem zadními vrátky se tam ten požadavek má vrátit. A třeba jestliže já mám e, nějakou kybernetickou bezpečnost a jestliže mám podat e, pod detailní informaci o tom, jak to dělám, no tak to můžu e, rovnou dát k dispozici hackerům. hackerům. E, ano, my jsme rádi, že tedy článek 46.3 zmizel, ale aby to tak zůstalo. A poslední věc, vize pro aviaci. Eh, my máme eh, tady určité závazky, chceme redukovat eh, emise, tady jsme měli i nějaká čísla a já osobně se opravdu jsem velkým fandou elektrických letounů a když se podíváte Eh, vlevo dole, tak tam vidíte obrázky tří letadel, které už opravdu fungují. Takže my skutečně máme elektroletadla, které opravdu fungují. Eh, musíme samozřejmě dále eh, zkoumat zejména bateriovou technologii a my skutečně máme také daleko účinnější elektrické motory, které mají eh, mnohem vyšší účinnost než automobilové elektrické motory. Takže je to velice zajímavé. Já vám děkuji za pozornost a rád odpovím na vaše otázky. Děkuji mnohokrát. Nyní předáme slovo panu profesorovi Carlosi Salemovi z Institutu technických studií v Portugalsku. Dobrý den, vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, velice děkuji za pozvání. Měl jsem hovořit o tom, jak jsme se poučili ze sedmého rámcového programu. Já se však soustředím pouze na eh, takový ten subprogram, který se týká IKT a také budu hovořit o tom, eh, o svých vlastních zkušenostech, protože kolem 20 let, 20 let jsem působil co by národní delegát a vlastně znám ty programy od toho druhého rámcového programu, které se týkají um, výpočetní techniky a telekomunikací. Budu hovořit o třech bodech. První tedy o, o několika bodech první, v těch prvních bodech budu věci definovat, budu hovořit o tom, co to je a v těch dalších o tom, jakým způsobem ty věci dělat. Takže nejprve mohu říci, že vlastně možná někdy zapomínáme, že třeba GSM je technologie, která se zrodila v Evropě a že jsme byli, že Evropa měla vůdčí ehm, postavení a v tom třetím a čtvrtém rámcovém programu eh, mobilní komunikace měly velkou podporu, ale teď Evropa ztratila eh, v této oblasti, ale stále nám zůstává naděje, protože je zde, ehm, jsou zde vlastně vyhlídky na nové technologie, třeba eh, nízkoenergetické mikroprocesory nebo eh, technologie 5G, což jsou naprosto nutné technologie pro nové moderní mobilní telefony. Takže zde Evropa eh, by měla využít tu příležitost, aby znovu získala to své vůdčí postavení v této oblasti. Co se týče norem pro audio a videokompresy a také pro vysílání byly z velké většiny vyvinuty právě v Evropě a ty dřívější rámcové programy podporovaly. Bohužel Evropa zde ztratila toto vůdčí postavení. Sedmý rámcový program podporoval pokročilé 3D eh, televizní technologie, které by mohly eh, pomoci Evropě znovu získat toto postavení. A je tedy důležité, abyste byli, abychom přijali společné normy a také společné právní rámce, pokud chceme opravdu vytvořit dobrý jednotný digitální trh v Evropě. Jak si zachovat to vůdčí postavení? Využití optických vláken pro komunikaci se poprvé opět eh, zrodilo v Evropě a také i v Evropě se poprvé používala eh, síť eh, optických vláken. Evropa je stále ve velice eh, vůdčím postavení právě v oblasti komunikace založené na optických vláknech a také v oblasti fotoniky. Takže sedmý rámcový program podporoval novátorské využívání optických vláken a e, v komunikacích a i ten Horizont 2020 by měl nadále podporovat fotoniku a komunikaci založenou na optických vláknech. Takže to byla ta první část, kde jsem se, eh, kde jsem se snažila určitý úvod. Mm, chtěla bych také třeba připomenout to, že internet se vlastně zrodil z vojenského výzkumu a že evropští vědci velice pokročili v oblasti internetu díky speciálnímu projektu Žeant, který možná byl asi program, který z těch programů, rámcových programů, měl úplně největší Um, využití nebo největší dosah. A myslím si, že i teď by ten Horizont 2020 měl podporovat eh, pokročilé internetové aplikace. Teď tedy, jakým způsobem pokračovat? Rámcový program byl často používán jako za určitý uzavřený klub. To by rozhodně neměl být případ Horizontu 2020 měly by k tomu programu mít přístup eh, malé organizace nebo organizace z méně vyvinutých členských států, které zatím měly problémy v tom účastnit se těchto programů. Eh, myslím si, že účast eh, malých projektů je jednodušší než u těch velkých, takže by se neměly upřednostňovat ty veliké rozsáhlé projekty. A někdy šlo o to, že kvalitnější menší projekt nebyl vybrán na úkor méně kvalitního, ale velkého projektu. Mm, musíme e, také zdůrazňovat, že účast na těch projektech rámcového programu má velkou návratnost, co se týče vědeckých poznatků. Takže je důležité, abychom pomáhali účastníkům dostat se do toho zatím uzavřeného klubu. Další věcí, o kterou musíme usilovat, je zjednodušení a jednoduchost. Jsem velice rád, že eh, Horizon 2020 eh, díky parlamentu zjednodušil pravidla. Jedná se jednak o zjednodušení pravidel, ale také třeba o to, že DPH bude nyní způsobilou způsobilým nákladem. Není to možná tak důležité pro podniky, ale zejména pro univerzity a také pro mnoha výzkumná střediska. chápu, že ty rámcové programy jsou ze své povahy složité a že vyžadují byrokracie, ale jsem velice rád, že se podařilo ty, tyto věci zjednodušit. Tento nástroj teď vypadá velice atraktivně, ale mám trošku eh, obavy, které vlastně už zmiňoval i generální ředitel. Obávám se, že tam bude obrovský převis těch eh, přihlášek, protože teď ten program vypadá atraktivně a bude tam obrovský převis těch přihlášek, což možná nakonec mm, eh, bude tedy spíše zase na úkor. Pak je zde nutnost usilovat o efektivnost, to znamená učinit více za méně. Učenost eh, znamená také přinášet výsledky. Nesmí to být pouze to, že to nakonec finančně všechno vyjde, ale musí tam být výsledky. Takže ten projekt musí splňovat všechny specifikace a chtěl bych vás vyzvat, abyste se spíše věnovali těm odborným auditům, těm odborným kontrolám, odborným auditům, než eh, s těm finančním auditům. Ty finanční audity eh, tam mm, ty, to mohou odhalit určité, určité nesrovnalosti, určité podvody, ale myslím, že bychom se měli soustředit na ty odborné audity. Finanční audity by měly být vyžadovány pouze tehdy, pokud výsledky toho výzkumu nebudou odpovídat eh, těm cílům. A pak by tedy měl proběhnout eh, velice důkladný, zevrubný a hloubkový finanční audit, aby se zjistilo, mm, v čem byl ten zakopaný pes. Také je důležité, aby eh, na tom řízení se podílely i členské státy prostřednictvím řídících výborů a ty jejich pravomoci by neměly být dále eh, snižovány. snižovány. Eh, pak jste také zmínili ty národní kontaktní body, nechci o nich hovořit podrobně, ale chtěl bych zdůraznit, že odvádí vynikající práci. A musím také říci, že komise ve všech programech IKT, jich jsem se účastnil, nám vždy poskytovala aktuální informace. Pak bych se jenom chtěla ještě stručně dotknout hodnocení těch eh, přihlášek. Myslím si, že toto hodnocení by mělo být podrobné a že by mělo být také dobře monitorováno. S tím zásadním kritériem by měla být eh, účinnost a efektivnost. Potenciální je, je velice je naprosto um, velice obtížné ohodnotit, jaký bude ten konkrétní dopad toho projektu. Třeba když, když se někdo ptal vědců, na co budou, um, na co bude objev těch um, hercových vln, tak eh, oni říkali, no asi, asi to nebude k ničemu, je to jenom takový obecný výzkum, ale nakonec se to vlastně dnes eh, používá takže je velice opravdu obtížné předem ohodnotit nebo předem eh, zjistit, jaký ten výzkum nakonec bude mít eh, dopad. Děkuji. Já. Děkuji a dále budeme pokračovat eh, v našem slyšení. Slovo předávám paní Saše Bezuhanové, která je předsedkyní poradního výboru na vysoké úrovni Evropského centra pro ženy a technologii a také předsedkyní Bulharského centra žen eh, v technologii. Prosím, paní Bezuhanová, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Jak již bylo řečeno panem profesorem Burginionem, Existují dvě oblasti, kterým je třeba se věnovat, pokud chceme posilovat výzkumnou kapacitu Evropy. Jednak je to regionální a geografická rovnováha, ale také mobilizace většího počtu žen a jejich eh, vstup do oblasti výzkumu. Já se pokusím poskytnout možná ne řešení, ale alespoň několik podnětů k zamyšlení, pokud jde o toto druhé téma, začlenění žen. Pokud jde o to, co bychom měli udělat na podporu růst hospodářského růstu a proto, aby lidé si zvolili Evropu jako místo k životu a také pro posílení výzkumu. Je třeba provést celou řadu kroků, které nejsou pouze administrativní povahy. Hospodářská a finanční krize způsobila velkou nezaměstnanost. V současnosti máme asi 26 milionů nezaměstnaných v Evropě. 60% z nich jsou mladí lidé. Globální modely tedy procházejí určitou krizí. Jak pokud jde o organizaci podnikání, tak pokud jde o tržní strategie velkých společností. Ukázalo se, že v současnosti jsou ty velké korporace neefektivní. Dále je třeba hledat nové mechanismy výzkumu, které by měly být přijímány rychle, tak aby skutečně mohly se projevit v podnikání a přispět ke konkurenceschopnosti. Celá řada lidí z Evropy působí nyní například v Latinské Americe, v oblasti Asie, v pacifické oblasti, protože Evropa jim v současnosti není schopna nabídnout, poskytnout práci a kariéru. Pokud bychom stručně vyhodnotili i novou geopolitickou a hospodářskou situaci, jasně uvidíme, že zde jsou země BRIC, Čína, Indie, ale rovněž Rusko. A tyto země se velice agresivně snaží dostat se na evropskou půdu. Samozřejmě i tuto situaci je třeba vzít v úvahu při změnách našich strategií a při jejich novém definování, tak abychom zajistili, že Evropa bude mít přínos i z tohoto nového konkurenčního prostředí. Dále je jasné, že evropská populace stárne. Věková skupina nad 65 let by do roku 2020 měla vzrůst o 20 Co to znamená? Znamená to, že tuto skutečnost je třeba vzít v úvahu a je třeba nalézt vhodné mechanizmy, jak tuto intelektuální a profesní kapacitu nahradit. Tak, abychom nalezli způsob, jak využít znalostí které máme, ale v tom krátkodobém horizontu také zajistit kapacitu na podporu konkurenceschopnosti a růstu Evropy. A jedním z takových poměrně snadných řešení je podívat se na to, jak můžeme využít mladých žen odbornic, které dokončily univerzity. Vidíme, že v, pokud jde o absolvování univerzit, máme dokonce o 3 žen více než mužů. Ale z důvodu určitých kulturních stereotypů Evropa jejich schopností dostatečně nevyužívá. Před eh, sedmi lety se institut McKinsey rozhodl vyhodnotit potenciál skrytý v ženách a ukázalo se, že pokud bychom ženy začlenili do podnikání a eh, vědy, pokud bychom pouze 50 žen, které dokončily univerzitu, začlenili, snížili bychom podstatně o 3 miliony nedostatky na určitých pracovních místech. Například, jak říkala paní komisařka Cruz, v současnosti nám chybí 700 tisíc pracovních míst v oblasti IKT. A tento nedostatek, pokud budou současné trendy pokračovat, se brzy zvýší až na 21 milionů nezaplněných pracovních míst. Pokud bychom využili 50 eh, žen, které dokončily univerzitu, snížili bychom tento nedostatek na pouhé 3 miliony. Ale předpokladem je, že začneme něco dělat okamžitě. Pokud se podíváme na zapojení žen do podnikání a inovace, vidíme, že to procento je vyváženo zvláště v té oblasti aplikované, to znamená v podnikání, pokud to srovnáme například eh, s Afrikou nebo se Spojenými státy. Ale pokud se na to podíváme podrobně, tady na to, jak eh, kapacita ve výzkumné oblasti v Evropě vypadá, zjistíme, že v současnosti 46 držitelů titulu PhD jsou ženy, ale v oblasti výzkumu tvoří ženy pouze 32,4 výzkumných pracovníků. Pokud se podíváme do na situaci ve vedení a vyšších řídících pozic, zde jsou ženy zastoupeny méně než 20 Na úrovni institucí je přítomnost žen pouhých 15 Pokud jde o rektory univerzit, jste je žen pouhých 10 Já zde nechci nějakým způsobem kázat a snažit se si za každou cenu zajistit prostor pro účast žen. Je ale velice důležité věnovat těmto číslům pozornost, tak abychom dokázali využít intelektuální kapacity a nápady, které v Evropě existují a které pocházejí od žen. tak abychom proto měli odpovídající mechanismy. Abychom dokázali motivovat ženy, aby dokázali přijímat viditelnější a prominentnější úlohy při podpoře vědeckých a výzkumných kapacit v Evropě. Já pocházím z Bulharska. Podle těch čísel na grafu vidíte, že v oblasti zapojení žen do inovací je Bulharsko na tom nepříliš dobře. Nebudu zacházet do detailů, protože nemám příliš mnoho času, ale v uplynulých eh, třech letech eh, se nám podařilo eh, ve spolupráci s vládou, univerzitami, specializovanými nevládními organizacemi, také s Evropskou administrativou vytvořit velice dobře vyvážený a holistický ekosystém inovací, který obsahuje veškeré složky, které jsou potřeba pro posílení inovací, pro výchovu nových vědeckých pracovníků v oblasti inovací, ale také pro praktickou aplikaci inovací. Je zde tedy několik oblastí. Jednak eh, zvláštní vzdělávací programy v rámci univerzit eh, na podporu používání IKT a high-tech. Dále pomoc eh, pro zakládání nových společností, dále podpůrná síť a síť mentorů pro malé a střední podniky a pro mladé odborníky. A samozřejmě je třeba integrovat do toho také vědecké programy. Dále ještě k situaci v Bulharsku. Ženy ve výzkumu jsou zastoupeny podobně jako v jiných evropských zemích. Možná, že tam trošku silnější zastoupení žen, pokud jde tedy o studující. Ale opět, pokud se podíváme na ty další ukazatele, na ty vyšší řídící úrovně, zde se ta procenta mění a docházíme k číslům pod 20 zastoupení žen. Jak prakticky podpořit Eh, to, aby i dív, mladé dívky si zvolili kariéru v oblasti vědy, výzkumu a IKT. A také, jak zajistit, eh, aby ženy více přitahovala kariéra v oblasti výzkumu a vývoje. My jsme v našem bulharském eh, centru pro ženy v technologii vypracovali holistický program, který obsahuje několik prvků. Máme zde jednak eh, každý měsíc akce, v rámci kterých eh, zveme vědecké pracovnice, tedy ženy, aby hovořili k mladým výzkumným pracovníkům a snažíme se vybudovat eh, celou organickou síť Dále máme síť mentorů a také velice efektivní programy koučování. Je tam jakási postupná úroveň, která zasahuje od studentů až po vědecké pracovníky na té nejvyšší úrovni. Na evropské úrovni což je také relevantní pro dnešní diskusi, se snažíme budovat síť pro mladé dívky, které se zajímají o vědu. Máme také evropskou soutěž. Snažíme se je tedy přitáhnout do oblasti vědy a výzkumu. Dále jsme vytvořili nové infrastruktury na podporu malých a středních podniků a mentorství pro různé produkty. Doufáme, že se nám tím podaří dosáhnout lepší genderové vyváženosti v oblasti výzkumu a inovace v Evropě. Dobře, děkuji. Po úvodních prezentacích Můžeme zahájit debatu. Jako první se přihlásil kolega Klante. Eh, děkuji, eh, paní předsedající. Já bych chtěl eh, poděkovat za eh, všechny eh, příspěvky, které zdůrazňují tedy to, o čem jsme tady debatovali v minulých měsících, a to jak vztah malých a velkých výzkumných pracovišť, eh, peněz žen ve výzkumu a tak dále. Já bych chtěl poděkovat sekretariátu, který dokázal tuto debatu takto zajímavě namixovat. Mě třeba zajímá evropský eh, výzkumný prostor a de facto kam bychom chtěli, aby se vyvíjel jeho light motiv. My tady máme takový obraz 28 eh, Eh, malých národních eh, výzkumných laboratoří, kteří se mají integrovat ale do jednoho prostoru, ale zároveň zůstat eh, samostatné. Pak je tady také otázka geografických rozdílů a to se týká zejména návrhu, jako je Stairway to Excellence, to znamená pomoci tam, kde výzkum příliš není rozvinut, zejména tam, kde chybí infrastruktura a zatraktivnění tohoto výzkumu. Zajímalo by mě, eh, jak si představujete vhodnou rovnováhu mezi národním výzkumem a mezi tou Evropskou výzkumnou radou? Děkuji. Děkuji. Prosím dalšího kolegu. Chvala lipa předsednica. Eh, in... Děkuji, paní předsedající. Chtěl bych poblahopřát všem řečníkům, kteří nám předložili tolik zajímavých informací do budoucna. Skutečně tolik informací najednou, to je opravdu mimořádné. Mám ještě několik otázek. Především, jak byste si představovali otevřít, tedy ty uzavřené kluby, pokud se týká zejména malých a středních podniků. E, jistě, že k tomu něco zaznělo, ale také víme, že skutečnost e, je jiná. Také by bylo dobře, kdybychom se také doslechli něco o tom, jak to v praxi vypadá s přístupem malých a středních podniků druhá otázka je otázka na ředitele Evropské výzkumné rady. Co si myslíte, kde tedy, v kterých technologiích Evropa může být schopnější? A dále otázka, v kterých eh, oblastech, a to myslím zcela globálně, eh, vidíte trendy nejpozitivněji? Děkuji vám. Děkuji, paní Patricia je prosím. Děkuji, mně se velice líbily všechny prezentace, ale mám konkrétní otázku na pana profesora Salemu, který hovořil velice jasně. Vy jste řekl, že některé technologie byly v Evropě vynalezeny také díky používání společných standardů a vedli poté k využívání v průmyslových eh, procesech. Poté jsme ale v těchto oblastech ztratili vedení. Hovořil jste například o GSM a dalších technologiích. A poté jste hovořil o některých nových aplikacích a hovořil jste, že i tam bychom eh, mohli se eh, znovu pustit. Hovořil jste například o 3D nebo energii nebo e, postupech na, s nízkým využitím energie, že bychom se znovu mohli pokusit e, dosáhnout té technologické špičky. Ale jak se to dělá? Jakým způsobem toho dosáhnout? Je to například prostřednictvím e, financování? Ale jakým způsobem zajistit to, že objevy, které se v Evropě jak vypracují v Evropě, jak zajistit, aby skutečně evropským podnikům také přinesli užitek, protože zde to patrně již není věc vědy, ale musí do toho také vstoupit eh, další procesy. Takže zajímal by mě váš názor. A pan Prody, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, chtěla bych poděkovat všem řečníkům protože jejich prezentace byly skutečně velice podnětné. Chtěl bych v první řadě pohovořit o výhledech eh, aeronautiky. A hovořilo se zde o těch elektrických letadlech. Tam tedy patrně uh, budou vodíkové palivové články a tím dojde k úsporám až ve výši 80 ve srovnání s běžnými pohonými hmotami. Inovace s tím související jsou zcela jistě velmi produktivní a já mně je tedy líto, že jsem to nevěděl dřív, že již nyní existují prototypy elektrických letadel. To je velice dobrá zpráva pro mne. A je to také dobré pro evropské vedení v oblasti letectví. Také jsem velice ocenil příspěvek pana profesora Salemy. Může se to zdát provokativní, Ale to, že nejsou žadatelé jmenování, tedy ta anonymita žadatelů, ta by mohla být velice důležitá. Protože posuzovatelé, a já jsem také byl mezi nimi, se často zastaví u jmen a často má e, strach e, zaujmout přílišnou zodpovědnost ten posuzovatel. Takže si myslím, že ta anonymita by mohla být velice důležitá. A důležité je, aby hodnoceny byly výsledky. Důležitý je audit těch výsledků. Nikoli ne, respektive až v druhé řadě audit eh, financí a toho, jak jsou finanční prostředky vynakládány. K příspěvku paní Saši Bezuhanové bych chtěl říci, že bude třeba právě zde využívat výzkumů v oblasti humanitních věd, o kterých jsme hovořili dříve. Skutečně zde dochází k obrovskému plítvání, k tomu, že jsme dosud eh, plně nevyužili přínosu žen ve vědě a rozvoji. Myslím si, že zde je třeba určitého kulturního skoku, abychom tyto zdroje využili. Protože zde nejde pouze o otázku rovnosti pohlaví, která je často viděna jako otázka velice umělá, nepřirozená. Ale my bychom měli vycházet z toho, že každý z nás může podstatným způsobem přispět k pokroku. A proto je nezbytné i od ostatních lidí očekávat, že mohou k tomuto pokroku přispět. To si myslím, že je obrovský krok, který musíme učinit při využívání zdrojů obecně. Je tedy třeba předpokládat, očekávat, že i druzí mne mohou obohatit. A já si myslím, že pokud tento krok učiníme, mělo by to obsahovat i většího využití přínosu žen do oblasti vědy a rozvoje. Dobře. Kolo otázek a připomínek je u konce a nyní můžeme dát eh, prostor našim hostům eh, pro reakci. Každý budete mít pět minut a na úvod poprosím pana profesora Burkiňona. A omlouvám se, ještě zde máme poslední žádost od, o slovo od pana Jean-Pierre já se omlouvám, já jsem musel na chvíli odejít z osobních důvodů a nemohl jsem si vyslechnout eh, všechny naše experty. Já si pročtu ty dokumenty samozřejmě, ale chtěl bych eh, předestřít eh, pouze jednu úvahu, která je strukturální a institucionální povahy. Chtěl bych v první řadě poblahopřát našemu nově zvolenému předsedovi Evropské výzkumné rady. Já jsem byl zpravodajem pro průběžné hodnocení sedmého rámcového programu a my jsme tam eh, zmiňovali zmnožování nástrojů, které směřují do výzkumu. A já jako eh, zástupce občanů kteří eh, nejsou často na úrovni všech těch pracovníků v komisi a v generálních ředitelstvích a v agenturách, tak občané se v tom již příliš neorientují. Tato rada tedy se jmenuje Evropská výzkumná rada, což určitým způsobem brání občanům v tom, aby se v celé té věci orientovali. I z toho, co říkají členové výboru, to vypadá, že oni vám přisuzují jaksi širší úlohu. A já si myslím, že by bylo dobré, abychom si vyjasnili, kdo co dělá. My zde máme dvě exekutivní agentury, jedna tedy pro výzkum, e, druhá je tedy s tou výkonnou agenturou. A já si domnívám, že zde již je v současnosti tolik struktur, že není příliš zřejmé, co kdo na Evrop, úrovni Evropské unie dělá. Nevím, zda se změnili eh, název, Tak tedy zda z toho vyplývá, že se zabýváte i podporou vědeckých pracovníků na vysoké úrovni. Já když jsem se podíval na vaše webové stránky, tak jsem měl pocit, že se zabýváte skoro vším. A já bych chtěl říci, že zde budou brzy evropské volby a až eh, se budeme snažit v uvozovkách prodat Evropskou výzkumnou radu a to, co dělá, tak by bylo důležité, aby to bylo podáno jasně, aby se v tom občané orientovali. Děkuji. A nyní tedy má slovo Jean-Pierre Bourguignon, prosím. Možná tedy k vaší otázce, eh, jak eh, Eh, nalézt eh, tu správnou rovnováhu pro Evropskou výzkumnou radu. To je obtížné. Eh, dá se říci, že od komise de facto těch peněz není mnoho, co nám přichází. Samozřejmě hm, je to, je to opravdu relativně malá část, to, co dávají členské země. Je třeba určité opatrnosti. Nesmíme si o to slibovat příliš mnoho. Všem je třeba také myslet na budoucnost. A také je třeba si uvědomit, že podpora výzkumu eh, tady nejde jenom o peníze, ale také o zaměstnanost. A musíme si uvědomit, že v posledních letech se v zemí šetřilo a škrtalo, ale také eh, stabilních eh, zaměstnání pro výzkumníky ubylo. A proto si myslím, že eh, tuto otázku evropského výzkumného prostoru je třeba nahlížet jaksi globálněji. A já se obávám, že v posledních eh, letech ty tendence nebyly zrovna pozitivní. Eh, třeba v některých zemích ten pozitiv byl dobrý, třeba Německo, ale v jiných zemích tedy ne. Myslím, že ta diskuse je velice důležitá pro budoucnost evropského výzkumu, ale je třeba to vnímat globálně, nejenom eh, z pohledu komise, prostě je. Nyní bych reagoval na to, co říkal pan Udí. Já bych chtěl říci, že já odpovídám za název instituce, které předsedám. Je pravda, jak jsem se snažil na úvod v tom historickém exkurzu říci, že to byla velice odvážná volba celé řady partnerů a myslím si, že i členové parlamentu zde hráli důležitou úlohu, tedy jít téměř na hranici toho, co smlouvy umožňují a podpořit eh, základní výzkum. V současnosti když diskutujete s vědci, málo, zjistíte, že málo kdo obdržel respektive, že kdo obdržel zdroje od ERC, je skutečně velice uznávaným. A zde skutečně e, se výběru kandidátů účastní ti nejlepší vědci, a to nejen z Evropské unie, ale také z celého světa. V současnosti se těch jednotlivých panelů, tedy těch panelů hodnotitelů, ta účast neevropských vědců je 11 A pokud se podíváme na externí experty, tak eh, tam je to procento ještě eh, vyšší a celkem jsou tam lidé z 89 zemí. Pokud jde o tu jasnost eh, expozice a informací o radě, pokud se podíváme na strukturu Horizontu 2020 a srovnáme to s předchozím programem, tak e, je zde jasně vidět, že jednotlivé akční pilíře se zjednodušily, i když samozřejmě v rámci těch pilířů je ještě celá řada dalších prvků. Je zde ale určité vyjasnění toho, že tedy bude v rámci ERC podporován základní výzkum, dále jsou zde burzy Marie Curie, dále blok týkající se průmyslové konkurenceschopnosti a ještě jeden blok, který se zabývá otázkami společenskými. Myslím si, že je to tedy eh, zorganizováno poměrně jasně, na rozdíl od FP7. S tím souvisí i to, že je zde celá řada různých nástrojů, ale zároveň je zajištěn koherentní přístup. Komise zde vyvinula určité eh, úsilí, ve kterém hlavní důležitou úlohu hrála paní komisařka a také generální ředitelství, možná to bylo i na váš podnět. To tedy bylo rozhodující. A ještě k tomu, že tedy bylo řečeno, že již nikdo se v té organizaci neorientuje, ale v současnosti je třeba přihlížet k celosvětovému kontextu, ve kterém se pohybuje věda a výzkum. A i díky e, této agentuře může Evropa nalézt e, své místo spíše, než by to učinili jednotlivé země. Byť některé země jsou samozřejmě velice vyspělé a důležité je zajistit také volnou cirkulaci vědeckých pracovníků po Evropě. Když se třeba ten hlavní, ten celý princip ERC tkví v tom, že vycházíme z přístupu z dola nahoru. To znamená, výzkumníci, badatelé přináší své návrhy, navrhují, čemu by se chtěli věnovat a my vybíráme právě na základě těchto jejich návrhů. Evropská výzkumná rada v současné době tlačí panely na to, aby, eh, ten, eh, aby více kladly důraz na kvalitu samotného projektu, samotného návrhu a e, nedívali se příliš na to, e, jaká jména jsou za tím projektem, jaká je historie těch badatelů. Takže opravdu usilujeme také o to, aby to nebyl ten uzavřený klub, ale aby e, přístup měli třeba i mladí badatelé, kteří přináší často velice takové odvážné, smělé návrhy, protože to právě souvisí s tím moderním výzkumem. No a dále eh, chtěl bych zdůraznit jednu věc. Jedná se o velká, velké objemy dat, o velká data. Ehm, vědci se tomu teď věnují. Je to třeba způsob, jak, jak je organizováno město. Ehm, máme zde k dispozici velké objemy dat. Týká se to také třeba i změny klimatu. Pokud se chcete seriózně věnovat eh, mm, změně klimatu, tak musíte získat obrovský objem dat a nějakým způsobem je mm, rozstřídit. Naše rada, Evropská výzkumná rada, eh, také klade důraz na to, aby ti, ti naši panelisté, kteří hodnotí ty projekty, aby eh, měli na paměti to, jaké jsou zde ty nové směry výzkumu, ty nové tendence a trendy. Pokaždé, když eh, mm, nahrazujeme některého člena panelu, někým novým, tak usilujeme také o to, aby to byly lidé, aby ti noví panelisté měli co největší kontakt s těmi novými trendy výzkumu. To je velice taková citlivá oblast. Ehm, musí musíme se všichni mm, přizpůsobovat těm novým trendům a tendencím. Některé ty nové trendy se objevují velice rychle. Právě třeba takovéto téma těch velkoobjemových eh, výzkumů eh, je takovým eh, novým trendem a přitom je to velice důležité, protože se to dotýká celé řady oborů. Děkuji a nyní dávám slovo dalšímu panelistovi, kterým je pan Detlef Miller-Wiesner. Já bych tedy eh, zareagoval na to, co říkal pan Odi. Muss ich als Industrievertreter sagen? Jako zástupce průmyslu musím říci, že eh, podle naší zkušenosti je eh, nejlepší investice do výzkumu investice do hlav. A my máme v Německu eh, katalog kritérií, eh, co je třeba proto, abychom motivovali lidi přestěhovat se do určitého regionu a tam se věnovat výzkumu. Kromě bezpečnosti a infrastruktury, datové infrastruktury dneska, to znamená především Eh, záleží také na kvalitě života v tom místě a to je věc, věcí těch eh, zemí a států. Důležité je eh, otázka spolupráce s výzkumnými institucemi a my teď jsme součástí tohoto procesu a to je otázka placení, tedy platů těch výzkumníků. My jsme v otevřené Eh, konkurence globální, například eh, se Spojenými státy. A my tady máme otevřené tarifní smlouvy a někdy bohužel tyto mm, otázky zabírají více času eh, než vlastní technický výzkum. Pak tady byla otázka o malých a středních podnicích, že to je cosi jako velmi uzavřené prostředí. Já musím říct, že my eh, v naší firmě máme nejméně tři nástroje navazování spolupráce eh, s malými a středními podniky. Na jedné straně eh, konference otevřené pro potenciální dodavatele, subdodavatele, čili nikdo není vyloučen. No a pak jsou další tedy s perspektivami budoucí spolupráce pokud se to týká eh, velmi malých eh, podniků, pak eh, ty povzbuzujeme, aby se sloučili do konsorcí, abychom měli jednoho, jednoho kontaktního člověka. My máme ještě další instrumenty, třeba ve Francii, kde podporujeme inovace u dodavatelů, tak aby byli schopni účastnit se konkurenčního boje s dalšími, eh, s dalšími eh, dodavateli. A i když dojde k nějakým spožděním, aby jim prostě eh, nedošel kapitál. No a pak je tady ještě třetí nástroj pro ty, kteří v podstatě příliš eh, nevědí, jak eh, inovovat, do čeho by se mohli pustit. Já třeba eh, jsem tady hovořil o motorech pro elektrické letouny a my jsme tedy se zaměřili na výrobce elektroponů v Evropě a našli jsme i pár velice malých podniků, které vypadají nadějně. Pak je tady otázka paní Merkis že tedy mm, my začínáme zaostávat a jak to zvrátit. Tak představte si, že děláte žárovky. Ano, samozřejmě e, stovatové žárovky jsou zakázané, protože dnes máme letky. E, nicméně e, žárovky se pořád vyrábějí kdesi v Ázii, ale je to výroba levná proč bychom se měli snažit získávat ztracené pozice tady v tomto. Já myslím, že spíše se věnujeme eh, výzkumu, protože eh, a snažíme se být první v něčem novém. Čili eh, vůči postavení, to se musí opírat o inventivnost, eh, nápady našich eh, výzkumníků a ne snažit se někoho dohánět. Eh, děkuji panu Prodymu za jeho komentáře k elektrickým letounům. Samozřejmě, že pracujeme také na technologii palivových článků, ovšem já jsem tady nebyl připraven příliš na tak technickou debatu. A to je, myslím, všechno. Grazie. Děkuji. Nyní pan Carlos Salema. Thank you, Madam Chair. Paní předsedkyně, hm, pokusím se odpovědět na všechny dotazy, které byly velice zajímavé. Co se týče ERA, Evropský výzkumný prostor, jak koordinovat členský, jak, jak koordinovat výzkum, který probíhá v členských státech s tím výzkumem financovaným z úrovně EU. Chtěl bych připomenout, že ten Horizont 2020 má tvořit eh, pouze 5 eh, financí, které celkově budou v Evropě eh, financovat výzkum. Takže těch 5%, jak má těch 5%, jak se řídit těch zbylých 95%, to je opravdu velice obtížné, nebo jak, jak, jak, jak to má. Jediný způsob, jak to udělat, je právě koordinace. A ještě mi dovolte jeden komentář. Domnívám se, že právě strukturální fondy Byste mohli podat pomocnou ruku. Druhá otázka byla, zda jsou to ty uzavřené kluby. Nejprve se musíme zeptat, proč to jsou uzavřené kluby. Malé a střední podniky se jednak bojí byrokracie, neví, jak eh, vy, vypočítat ty nepřímé náklady, jak, jak co si počít s tou DPH, jaké náklady jsou způsobile a jaké nikoli pro malé a střední podniky, to je noční můra. A zároveň, bychom si, zároveň nesmíme zapomínat na to, že pro tyto podniky jsou nákladné i ty eh, finance, které musí vynaložit na přípravu samotné přihlášky. Hmm, pokud tam chcete um, musíte předložit třeba pět přihlášek, abyste získali jeden projekt. Mm, ta pravděpodobnost je prostě zhruba 20%. Takže otázkou je, jak tedy mm, vyřešit eh, tento blok. Zcela jistě je jednou cestou zjednodušení toho systému. A teď ještě řeknu něco ze své zkušenosti, protože já pocházím z malé eh, země, z méně rozvinuté země. Uh, a před několika lety jsme přišli na takový přístup, kterému, mm, který vychází e, z takového příkladu. Je zde jako jedna firma, mm, která by se chtěla účastnit různých e, e, těchto příležitostí a tato velká firma se vlastně může třeba účastnit různých eh, akcí a může vlastně sebou vždycky třeba vzít eh, některé malé firmy, aby, aby ty malé firmy se to vlastně, jak se naučily, jak, jak se orientovat v tom prostředí, jak postupovat. Ale zatím tedy pro ty malé podniky je to stále složité. A třetí otázkou bylo hodnocení, posuzování těch přihlášek, těch návrhů. Já mám pocit, že ten problém je dvojí. První je hodnocení ex ante, to znamená hodnocení těch samotných eh, přihlášek, těch návrhů, a to druhé hodnocení je ex post, to znamená hodnocení, posouzení toho, zda ten projekt eh, dosáhl zamýšleného cíle. No a zde bych chtěl trvat na tom, že podle mého názoru je důležité, aby projekt dodržel své technické normy a aby nevynaložil více prostředků, než kolik na něho bylo eh, určeno. Pokud eh, třeba vynaložíte ty peníze třeba mm, více na lidské zdroje a tak dále, to podle mého názoru není tak důležité, ale tím pravidlem by mělo být to, že jednak splníte cíl toho projektu, a za druhé, ty účty, ty specif, ty, Pardon, tedy eh, pokud se posuzuje projekt, tak za prvé se hodnotí, zda byl splněn ten cíl a za druhé, zda se vyplnily všechny ty kolonky správně v těch formulářích. Ale já si myslím, že ty eh, finanční ehm, audity, to už je, nebo že ty finanční účty už je něco takového méně důležitého než ten samotný projekt sám. Ale samozřejmě, pokud eh, tam bude nějaká nesrovnalost, tak se musí provést ten finanční audit. A pak ještě další otázka. Jak si má Evropa udržet užitek ze svých vlastních výzkumů, ze svých vlastních eh, objevů. A pak je, souvisí to i s tím, jak eh, přenést vědecké poznatky na trh. To je velice obtížná otázka, ani se nejsem jistá, já jsem tou správnou osobou, která by na to dokázala odpovědět. Mám několik návrhů. Za prvé, měli bychom usilovat o to, aby všude byly evropské normy. Pokud Evropa zůstane sama se svými normami, tak eh, na to doplatí. Myslím si, že třeba GSM, to je takový velice zářný příklad. Pokud se celá Evropa spojí a souhlasí eh, s jednou technologií, třeba s tím GSM, tak je to úspěch. Další technologie, kterou mohu dát za příklad, je DVB, ale v jiných oblastech to Evropa zatím nedokázala udělat. Já vám eh, uvedu jeden příklad, který už jste také dnes zasněl. Jedná se o eh, zabezpečení mm, komunikačních technologií, o eh, soukrom, mm, o ochranu dat v kyberprostoru. A zde zatím Evropa je jednou z vůdčích zemí, protože si třeba zde můžete koupit speciální technologie, které vám pomohou zabezpečit svá data. Neříkám, že ty technologie jsou jednoduché, neříkám, že jsou laciné, ale existují. Takže Evropa zde vytvořila speciální své vlastní normy, své vlastní standardy. Pokud se v každé zemi budou vyvíjet eh, rozdílné normy, tak eh, ten trh eh, půjde úplně jiným směrem. Takže je důležité, aby se byl opravdu skutečný jednotný trh a jednotné normy a potom se ten evropský výzkum může také přetavit i v kvalitnější nebo lepší evropské výrobky na trhu. Děkuji panu profesoru Salemovi a nyní dáváme slovo paní Bezuhanové. Děkuji, paní předsedkyně. Já se domnívám, že hovořit o tom, jakým způsobem posílit Evropu a její růst a výzkumnou agendu, že je v první řadě důležité, abychom pochopili, že tato otázka je skutečně naléhavá. A já mám pocit, že my k této věci přistupujeme poměrně akademicky. Zatímco je třeba řešit praktické aspekty. kterým je třeba se kontextu nového programovacího období zabývat. Chápu, že nejdemokratičtější je přístup eh, ze zdola nahoru. Důležité je dát lidem prostor pro kreativitu. Zároveň ale, pokud chceme, aby Evropa byla konkurenceschopná, aby byla uznávaná, aby využívala svých zdrojů, Existuje několik oblastí, kde je třeba mít standardy, kde je třeba zavést celoevropská, pokud ne výslovně pravidla, tak alespoň konkrétnější rámec. Jedním z nich je úprava práv k duševnímu vlastnictví. Samozřejmě, že informační a komunikační technologie jsou předpokladem jakékoliv výzkumné činnosti v, této, v tomto okamžiku. Je také známo, že naši mladí vědečtí pracovníci, že tedy Většina těch projektů je registrována v San Francisku. Ale důležité je, abychom v evropském prostoru ten výzkum lépe, abychom tedy vytvořili ten určitý rámec. Důležité je věnovat se také malým a středním podnikům a zakládání nových podniků. Máme zde samozřejmě centra excelence. Mnoho věcí se však pohybuje v oblasti výzkumu ve virtuálním prostoru a důležité je zabezpečit eh, právě tyto virtuální mechanismy. Dnes jsem zde hovořila o zapojení žen do vědy a výzkumu. V této oblasti máme k dispozici celou řadu studií. Tím odpovídám na otázku pana Prodyho. Ale je pravda, a v tom s vámi souhlasím, že skutečné provádění musí být eh, konkrétní. Já v této oblasti pracuji již tři roky a často mám dojem, že opět zde dochází k jakési uzavřenosti a ti, kdo činí daná rozhodnutí, jsou muži. Proto je tedy třeba se na různých úrovních shodnout, že potenciálu žen skutečně využít chceme a je třeba to zohlednit v jednotlivých programech. To je, myslím, k danému tématu z mé strany vše. Děkuji. Dříve než debatu uzavřeme, dávám ještě slovo kolegu Langemu. Děkuji. Já se omlouvám za pozdní přihlášení do debaty. Já jsem dobře naslouchal a těší mě, že tady zazněla řada odpovědí ale chtěl bych k tomu přidat ještě jednu otázku, eh, a sice na všechny panelisty. Je to otázka rozdělení definic. Evropská komise říká, že evropský výzkumný prostor je výsledkem souhrnem 28 národních systémů. Eh, někteří další to definují jinak, jako evropský, evropský eh, prostor cest, na cestě do Maastrichtu. To je prostě taková jakoby eurodimenze. Toto prostě, to se týká všech těch systémů podpory, organizace a tak dále. To já myslím, že to nejde. Já si myslím, že e, síla evropského výzkumu spočívá e, v otevřenosti, e, rozmanitosti, uznávání úspěšných systémů. Mě by tedy zajímalo, jak se na to díváte vy. Protože mě se prostě nelíbí možnost sjednocování a centralizace. Myslím, že už máme v Evropě sjednocených předpisů dost, ale výzkum potřebuje otevřenost, konkurence, diskurs. Nejde tedy o to samozřejmě, aby se jeden program, jeden výzkum dělal několikrát, ale prostě zase takový jednotný model a la Maastricht, to jsem tady hodně proti. Co si o tom myslíte vy? Děkuji. Děkuji. Takže zde máme pouze jedno téma, zda tedy mít evropský eh, systém anebo 28 eh, oddělených systémů, které by byly harmonizované. Prosím, byste krátce zareagovali. Děkuji. Eh, to je velmi důležitá otázka. Víte, že já, já jsem říkal matematika, bez definice nedá pracovat, samozřejmě. V této otázce ovšem já si domnívám, že eh, vědcům už je naprosto jasné, že ty obvyklé hranice, tedy politické hranice, eh, neexistují. My už jsme zvyklí na to, že pracujeme napříč různými systémy. Když si chcete napsat eh, zprávu o nějaké práci, tak eh, to můžete tedy eh, dělat eh, pro mnoho zemí, ale důležité je samozřejmě důležitá je kvalita. Já vím, že ty způsoby podpory v jednotlivých zemích jsou velmi odlišné, ale to není problém pro to, když se vědec potřebuje přesunout z jedné země do druhé. Otázka je tedy, co je zapotřebí. Pro mě je důležité to, abychom měli kompatibilitu pravidel, dostatečnou kompatibilitu pravidel tak, aby lidé mohli se věnovat svému výzkumnému a osobnímu rozvoji v různých zemích. Čili k tomu potřebujeme eh, pravidla důchodová a eh, to, taková pravidla už tady se tak trošku dělala, nebo možná už nějaká existují, čili eh, ne uniformita, ale mobilita. Já se obávám, že ta kompatibilita nám dneska chybí a tady tu by Evropa mohla přidat. A já si třeba myslím, že třeba eh, Evropský parlament eh, je ten, kdo s tím musí něco udělat. Protože tady se stanoví, jaké jsou podmínky pro to, jaké se stanoví podmínky pro to, aby ta kompatibilita eh, prakticky existovala. Dnes to tak není a prostě je třeba vydávat se tímto směrem. Uniformita to pro mě není odpověď ale abychom byli kompatibilní, tak eh, to ještě musíme hodně popracovat. Eh, pane Lajne, já jakožto zástupce průmyslu, já tady nejsem od toho, abych předkládal eh, komisi a parlamentu definice. Já vám řeknu příklad. Máme skoro 150 tisíc eh, pracovníků a 5 tisíc výzkumníků a ti jsou tedy eh, ve všech eh, členských zemích to vrpeno v několika. A pro nás je nejlepší kombinace taková ta kreativita, která vychází z dola. Eh, kreativita, která se opírá o různé kulturní prostředí, různé státní systémy, ale na druhé straně my potřebujeme také strategický směr a ten se určuje z hora dolů. My máme strategické agendy v jednotlivých zemích a z toho nám vzniká kombinace. A to já se tady eh, připoju panu profesorovi, že taková chytrá kombinace, ano, to je cesta vpřed, ale ne to všechno sjednotit. To by nám tedy eh, překáželo vytváření nového vědění. A pardon, ještě jedna drobnost. Eh, téma kontrola exportu, když hovoříme o evropském výzkumném eh, prostoru. To se netýká vojenství. Každá země má takový svůj exportní úřad, Protože eh, kdokoliv něco vymyslí a chce to prodávat, tak se musí tedy zeptat u příslušného orgánu, jestli tedy může. Takže to je všechno. Salima, prego. Karlo Salema, prosím. Děkuji. Nejprve na, na úvod řeknu, že věda je ze své povahy mezinárodní a mm, dobrá věda to znamená svoboda badatelů, takže nemůže zde být uniformita. Minimálně je to můj názor. Ale zároveň si myslím, že můžete získat mnoho, pokud, zde bude, pokud budete usilovat o kompatibilitu spíše v té rovině postupu a procesu, než eh, přímo těch, eh, té samotné vědy. Eh, například se můžete mnoho naučit tím, že se budete dívat na to, co se děje ve světě. Takže zcela jistě bych zdůraznil koordinaci, ale zároveň jsem proti tomu, aby se něco nařizovalo, přikazovalo. Děkuji a ještě paní kolegyně Saša Bezohanová. Děkuji. Já asi neřeknu nic jiného, než co již řekli kolegové přede mnou. Myslím si, že je důležité, aby na evropské úrovni existovaly normy a standardy, eh, které zaručí kompatibilitu a tím potom můžeme získat výhodu díky tomuto mm, kolaborativnímu úsilí. Mohla bych ještě eh, reagovat na otázku pana Langmana tím, že řeknu, že podporuji rozmanitost v programech. To znamená, Evropa stanoví určité hlavní priority, ale měla by tam být stále ještě dostatek prostoru pro kreativitu a pro mm, třeba výbo, výběr týmů, které mohou pak spolupracovat. Myslím si, že Evropa potřebuje trošku více koordinace. Já sama e, pocházím z té novější členské země Evropské unie a mám pocit, že tyto procesy začaly už před deseti lety, ale stále ještě nedokážeme plně využít potenciál těch, těch partnerů na té evropské úrovni. A myslím si, že pokud zde budou společné standardy a budeme je prosazovat, budeme je používat v praxi, tak to pomůže. Také je dobré, abychom identifikovali Mm, hráče, s nimiž můžeme spolupracovat. Dále zde musí být také ještě programy, které budou podporovat větší zapojení mladších lidí a žen. Děkuji. Bene. Dobře, tímto jsme ukončili naši dopolední práci a opět se zde setkáme v 15 hodin. Děkuji účastníkům našeho slyšení tohoto kulatého stolu. panu Burkiňonovi Milleru. Jsem mu paní Bezuchové a panu Carlosu Salemovi. Děkuji a děkuji také za účast vám všem.